colleagues. Welcome. Please all take a seat. Um... Kolegové, vítejte. Posaďte se, prosím. Jsme připraveni začít. Na úvod tady mám nějaká oznámení. 29. září se sešli koordinátoři, jejich rozhodnutí je součástí vašich dnešních složek a pokud nebudou prezentovány žádné námitky, je považováno za schválené. Jako vždy máme web streaming, pak zde mám ještě dva další, dvě další informace. Chci vám připomenout, že v souladu s pravidly vyšetřovacího výboru, což je článek 4.1, jména lidí nemohou být zveřejněna, to znamená, že zápis z 15. září ze Štrasburku a také webstream, nebo tedy zápis, bude sepsán následujícím způsobem, nebo tedy opravena studujícím způsobem. Paní Sokman Royal přislíbila účast na našem zasedání. Hledáme vhodné datum, hledáme opravdu velmi pečlivě. Já také jsem požádala členy o flexibilitu, abychom když tak přidali nějaký den v Bruselu nebo ve Štrasburku. Kontakty s dalšími ministry probíhají. Máte k tomu někdo nějakou připomínku? Není tomu tak? takže můžeme přistoupit ke slyšení. Ještě jsem zapomněla říci, že musíme také odsouhlasit zápis zasedání výboru MS 12. a 15. září. Máte to online a také ve svých složkách. Pokud nebudou prezentovány námitky, tak to bude považováno za schválené. A teď už bych přistoupila ke slyšení s panem Antoniem Eráriem. Pane Erario, vítejte. Pan Erario je vedoucím oddělení oddělení dopravy Ministerstva infrastruktury a dopravy v Itálii. Takže já vám dám bez dalších odkladů slovo a zahájíme tedy naše dnešní slyšení. Prosím, máte slovo. Grazie, presidente, buon pomeriggio, signori. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Můžu mluvit italsky? Za to vám také děkuji. Děkuji paní předsedkyně výboru EMIS za to, že mě pozvala na dnešní zasedání. Jsem velmi rád, že se zastupuje generální ředitelství motorizace, což je jedno z oddělení Ministerstva infrastruktury a dopravy. Je to orgán, který je zodpovědný za homologaci v Itálii a je to také orgán, který zastupuje Itálii v mezinárodních eh, federacích. Je to zcela veřejný orgán, zaměstnáme asi 200 úředníků, a to jak na centrální úrovni, to znamená přímo na ministerstvu v Římě, tak i decentralizovaně v homologačních centrech. Znečišťující emise, což je tedy téma, kterým se zabývá tento výbor, výbor to je velmi důležité téma. Výsledky šetření, které bylo nedávno vedeno v jednotlivých členských státech i v Itálii, svědčí o tom, že dýzlové automobily, tedy bez ohledu na vozy Volkswagen, kde bylo montováno to známé zařízení. Takže i když tam nejsou takzvané defeated device a i když jsou dýzlové automobily v souladu s homologačními požadavky, pokud jde o laboratorní zkoušky, tak eh, v reálných podmínkách mají všichni nebo všechna tato vozidla mnohem vyšší emise oxidu dusíku, než je schváleno podle normy. Výrobci automobilů v těchto případech různými způsoby ospravedlňovali výsledky těchto automobilů, hovořili o modulaci kontrolních systémů s cílem chránit motor před dlouhodobým poškozením. To vše samozřejmě v souladu s tím, co říká nařízení 715 roku 2007 Euro 5 a Euro 6. Alespoň tedy italské ministerstvo je toho názoru, že pokud jde o regulační aspekty, tak bylo v posledních měsících uděláno spousta kroků vpřed. Evropská norma o emisích eh, prodělala vývoj, aby bylo možno vyjasnit eh, jakým způsobem se provádí testování automobilu, a to nejen v laboratorních podmínkách, ale také v reálném provozu. Od 1. září roku 2017 budou muset eh, výrobci provádět eh, homologační testy také v reálném provozu v souladu s nařízením 646 budou muset také říci, jakým způsobem eh, budou eh, provádět základní strategie na kontrolu emisí a také pomocné strategie na kontrolu emisí. A to všechno kvůli tomu, aby se, ve, aby se lépe tedy zohlednili výsledky automobilu v reálném provozu. Chci také zmínit eh, nový postup měření emisí v laboratoře, to je WRTP, to je takový cyklus, eh, mezinárodní cyklus, který umožní také laboratořím získat eh, výsledky, které budou více odpovídat reálnému provozu. Konečně bych se zmínil také o návrhu nového rámcového nařízení pro homologaci automobilů v Evropské unii. Toto nařízení je v současném době studováno, má to velmi široký dopad, ale já bych se zaměřil na dva aspekty. Mělo by to umožnit homologačnímu orgánu mít k dispozici software, nebo tedy mít dostup k softwaru, který může být eh, eventuálně instalován eh, ve vozidlech. A pak jsou zde také velmi jasná ustanovení pro dohled eh, na trhem. Členské státy se budou muset organizovat nejen z hlediska homologace, ale také z hlediska kontroly toho, co jezdí v Evropě, co se pohybuje na evropských trzích. Máme tedy jsme toho názoru, že pokud jde o normy, tak eh, bylo dosaženo velkého pokroku s tím, aby se opravdu ověřilo, že výsledky, pokud jde o emise, jsou eh, v souladu s normami nejen tedy v laboratořích, ale také v reálném provozu. Děkuji vám za pozvání, děkuji za pozornost. Thank you very very much for your... Ano, děkujeme za tento úvod. Já jsem ještě zapomněla předeslat, ale samozřejmě vy to všichni víte, že toto je první slyšení, jedno, které vlastně nás čeká, ve, ve kterém se budeme soustředit na členské státy, takže toto je takové první slyšení. Takže teď už rovnou dávám slovo panu Zaobanovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Erario. Samozřejmě Měli jsme evropskou normu, ale musíme být také realisté. Máme různé homologační postupy v různých členských státech. A vzhledem k tomu, že jsme tedy měli evropskou normu, tak eh, ospravedlňuje se nebo je nějaký důvod, eh, proč dochází k různé aplikaci v různých členských státech? <coughs> Děkuji, paní předsedkyně. Nevím, jestli jsem úplně pochopil otázku. Homologační norma je jedna. Všude v Evropě. Nemáme různé normy. Od 90. let prakticky, od jak živa máme zcela harmonizovaný režim homologace v Evropské unii. Především tedy pokud jde o emise, takže nejde o to, že bychom přecházeli od národních modelů homologace k nějakému evropskému. O to nejde. Jenom eh, teď jde o to, abychom přijali další normy, které nám umožní lépe měřit emise také na silnicích. To znamená přiblížit ty hodnoty, eh, které naměříme těm, které potom naměříme v reálném eh, provozu. Ty současné zkoušky jsou, řekněme, trochu staré, zastaralé. No já chápu, že vy máte pocit, že homologační procesy v různých členských státech eh, probíhaly stejně. Máte pocit, že tedy mezi nimi nebyl žádný rozdíl? Děkuji. Pokud jde o znečišťující emise, tak ta marže byla opravdu velmi omezená. Ta norma, opakuji, je stejná. Jedná se o postup homologace v laboratoři, to znamená, že technikové používají dobře definovaný, předem definovaný protokol, zkušební protokol, používají se certifikované laboratoře, takže by tam neměl v podstatě existovat žádný rozdíl. Samozřejmě spolehlivost té zkoušky porovnání s tím, co se děje v reálném provozu, není úplně stoprocentní, o tom ale právě mluvíme. Když se ale podíváte na výsledky v Itálii nebo v Německu, tam by rozdíly být neměly, protože ty zkoušky probíhají stejně. Děkuji. Vy jste řekl, že bylo uděláno hodně kroků vpřed. Já s vámi souhlasím, ale musíme udělat ještě další kroky. Ale pokud tomu dobře rozumím, tak Itálie chce, aby se odložil vstup v platnost nových homologačních postupů. Proč Itálie navrhuje tento odklad? Podívejte se, možná bychom měli trošičku tu otázku objasnit. Itálie alespoň teď nepředložila žádný návrh na odklad. Pokud jde o zavedení testování v reálném provozu, tak já myslím, že jsme odpověděli. Hmm, myslím, že to byla otázka číslo čtyři. Ne, omlouvám se, nebyla to čtyřka, byla to pětka. Chcete hovořit o této otázce? Pokud ano, tak vám jistě mohu poskytnout informace. My jsme se aktivně podíleli na veškeré práci, která vedla ke schválení takzvaného balíčku RDE. Vyžadovalo to spoustu času, ale ne proto, že bychom se nedohodli. Sama komise musela vytvořit eh, zkušební protokol, testovací protokol, který nám v uplynulých měsících předložila a my jsme to museli zkontrolovat, museli jsme ověřit, zda existují odpovídající vhodné nástroje k tomu, abychom mohli na silnici měřit znečišťující emise, protože jedním z limitů nebyla dobrá vůle homologačních orgánů. Ta tam byla vždycky. Ale bylo důležité mít k dispozici nějaká lehká zařízení, lehké nástroje, přenosné, ne velké jako automobil, aby bylo možno v reálném provozu provádět spolehlivé testy. Teď je to tak, že se ty výsledky mohou, mohou měřit i v reálném provozu a výsledky jsou spolehlivé, především pokud jde o oxidy dusíku, NOx. A budeme mít také měření částic. To také k tomu budeme mít kalendář od prosince, takže z technického hlediska bylo dosaženo pokroku. Pokud jde o jednání, tak jak píšeme v otázce 5, všichni účastníci, všechny členské státy to vidí tak, že zavést zkoušku RDE jednorázově v jedné etapě podle normy Euro 6, tak to je věc, která je neproveditelná. Euro 6, o tom se rozhodlo už před několika lety a v roce 2014 vstoupila tato norma v platnost. Šlo o to zavést tento test RDE a dosáhnout toho, aby se vozy Euro 6 homologovaly nejen v laboratoři postupně, ale také na silnici. Ta první fáze by měla být eh, fáze učení pro členské státy, pro průmysl. Šlo by o to zjistit, zda tyto testy jsou skutečně spolehlivé a že odrážejí realitu na silnicích. A z toho důvodu se diskuse zaměřila na takzvaný faktor konformity, to znamená snažit se dát do vztahu emise v laboratořích, které, jak víme, nejsou příliš reprezentativní, dát je do souladu s těmi, které naměříme na ulici, na silnici. Kdybychom mezi ně mohli dát rovnítku, rovnítko, tak od roku 2017 by to znamenalo, že prakticky žádný automobil už nemůže být homologován. Proto jsme se společně s komisí rozhodli pro dvouetapový kalendář a první etapa taková trochu měkčí do roku 2017. A tam jsme diskutovali právě o faktoru konformity. Každý členský stát se informoval, hovořil se svými výrobci automobilů, a Itálie i jiné členské státy chtěli nejdříve faktor 3, potom 2,5 a tak dále. Prostě museli jsme najít nějaký kompromis. Hovořilo se tedy v odpovídající pracovní skupině o faktoru konformity, také o kalendáři. My jsme přistoupili na kompromisní balíček, o kterém rozhodně nerozhodla Itálie, navrhla ho komise, ale měl podporu dvou velkých členských států. A proto byl tento kompromis eh, přijatelný. Takže jste celá řada otázek, k něčemu se také ještě dostaneme podrobněji za chvíli, takže by nebude dobré, kdybyste reagoval přímo na tu konkrétní otázku, jinak by to vyžadovalo příliš mnoho času. Další otázka. Děkuji, pane, paní předsedkyně, děkujeme vám také, pane Erari, za to, že jste přijal naše pozvání, že jste přišel na naše slyšení. Mě trochu překvapilo vaše pozitivní stanovisko k RDE a k tomu vývoji RDE, protože Itálie je v podstatě právě jedna z takových nejzodpovědnějších zemí za to, že celý ten proces se zpomaluje a že se oslabuje. Um, což, což jsem vlastně si také přečetl v různých těch, eh, různých, eh, do, různé míry utajovaných dokumentů z těch technických eh, komisí. Ve vašem dotazníku na otázku číslo čtyři jste byl tázán na ten podvodný software, na to odpojovací zařízení a tam jste říkal, že se vlastně e, zachovává, nebo že se zaznamenává konkrétní, řeč, e, konkrétní chování toho vozidla na zkušebním stavu, ale v otázce 8 zase říkáte, že, že vlastně byste nikdy neskoumal emise na silnici, že byste používal pouze test MEDC, takže to znamená, že vlastně vy byste nikdy nezjistili ty rozdíly v laboratorních podmínkách a rozdíly ve skutečném provozu. Vy byste vlastně nikdy neodhalili, že v tom vozidle je to odbojovací zařízení. A to je naprosto úžasná představa pro všechny, kteří nechtějí dodržovat zákony. Oni eh, by si řekli, dobře, tak policie na, na silnicích kontroluje od 9 do 5. Um, ehm, mohl byste se vyjádřit k mé kritické poznámce? Děkuji. Grazie. Ma quello che noi abbiamo detto, adesso non ricordo se... Děkuji. Já už se nespomínám, jestli to byla odpověď na otázku čtyři nebo nějakou jinou otázku, ale my jsme řekli, že my jako homologační orgán uplatňujeme normy, které zavádí nařízení. To znamená, do roku 2017, ještě než bude zavedeno RDE, se provádí homologace na základě laboratorních testů podle určitého protokolu, určitých podmínek. A mimo tyto podmínky, to už jsme také říkali, my nemáme pravomoc říct eh, výrobci, podívejte, vy tady máte nějakou strategii, která není schválena. Ne, prostě my musíme používat ten eh, zkušební cyklus, testovací cyklus, který máme a když to auto projde, tak je homologováno, pokud ne, tak ne. A proto jsem říkal, že to probíhá úplně stejně. Máme ten testovací protokol. No ale vy jste si byli vědomi toho, že se může, nebo že se občas používají tato odpojovací zařízení nebo jiné druhy takových různých šidítek, které mají k tomu, aby se během zkušební fáze snížily emise. A přitom během reálném provozu eh, jsou ty emise mnohem vyšší. A museli jste to vidět, protože to je v těch dokumentech eh, od TNO, od smíšeného výzkumného střediska a v těchto všech dokumentech to je. Takže zkoušeli jste někdy Eh, vlastně zjistit, zda nedošlo u těch aut k nějakému, k té manipulaci eh, v, v nějakém jiném testu. Zkoušeli jste to někdy? Vyzkoušeli jste to někdy? Allora, prima di tutto, no, non eravamo... Ze všeho nejdříve musím říci, že jsme nebyli informováni o používání nepovolených systémů. Začali jsme vyšetřovat okamžitě poté, co vypuknul takzvaný Dieselgate nebo skandál Volkswagen. Začali jsme provádět stejná šetření jako ostatní země EU. Do té doby jsme to nikdy nekontrolovali, protože my jsme dělali svou práci a to bylo testovat eh, vozidla v laboratořích podle normy. Pokud si přečtete normu RDE, počkejte, No dobře, tak mě stačí to, že říkáte, že jste to tedy nikdy neskoušeli. Mám ještě další dotaz. Týká se těch, těch 22 minut, během kterých eh, vlastně trvalo to, eh, ten test, vlastně než došlo k tomu odpojení. A vy říkáte, že to je vlastně podle předpisu, říkáte tomu, že to je určité, že tam je tedy použití odpojovacího zařízení pro případ modulace, aby nedošlo k opotřebení motoru. Já se ptám, zda to je skutečně pravda. A také se chci zeptat, Zda je pravda, že tento eh, systém na recirkulaci výfukových plynů musí být za 22 minut eh, vypnut, protože je mnoho takových systémů, které nemusí být vypnuty za těch 22 minut. Takže proč jste dávali schválení typu, když eh, jednoduše nebyly dodrženy předpisy, když to nebylo podle toho zákona? Vozidlo dodržovalo normu, protože laboratoř řekla, že ten systém se vypíná. No ale vy jste tam sám napsal, ve všech těch otázkách tam všichni psali, že vlastně právě tento systém, který se vlastně vypne a zapne po určité době, že to je vlastně typický příklad takového podvodného softwaru. Takže jak je to tedy v té Itálii? Ehm, to by byla pravda, kdyby se ten systém vypínal. To je tvrzení německého homologačního orgánu, ale my jsme to nepotvrdili. Budete informováni o tom, že zde budeme mít eh, mediační výbor, eh, abychom o tom technicky diskutovali. Abych to řekl stručně ten systém, který má Fiat v tomto případě, to není systém, který se vypíná. Je to systém, který je namontován na vozidlo Euro 6 a má dva okruhy. Jeden z těch okruhů je modulován a druhý dále funguje. A ta zkouška nebo ten test probíhá tak, nebo kdyby tam bylo to vypínání, tak by emise NOx byly 13krát vyšší, než je přípustná norma, zatímco u tady tohoto vozidla to bylo pětkrát a šestkrát. Takže ten systém dále funguje, funguje dále, podle našeho názoru ještě tedy v legálních limitech. Potom tedy, až budeme mít eh, testy v provozu, tak to povede ke zvýšení výkonu. Děkuji. Ja, vielen Dank, Herr... Děkuji, eh, pane Eranio. Eh, já položím otázku eh, německy, když tady můžete odpovědět italsky. Děkuji, že jste přišel, že jste odpověděl písemně. Já bych zareagoval na to, co říkal pan Gerbrandy. Bylo velmi napínavé. Protože ty informace přeci jenom tady se trochu míjejí. Co se děje po 20 minutách u toho vozidla Fiatu? vy, vypne se to odpojovací zařízení nebo ne? No, potom jste řekl, po 20 minutách to slouží ochraně motoru. Můžete to upřesnit? Co se tam musí chránit, když uh, emisní zařízení není odpojeno? Já to technicky jako laik nedokážu pochopit. Grazie. Allora. Děkuji. Potvrzuji, že se ten systém nevypíná, dále funguje. Dále funguje, i když je tedy modulován, to znamená, že jeden z těch eh, obvodů neběží na 100%, ztrácí intenzitu. Co musíme chránit? Musíme chránit eh, určité komponenty systému EGR, to znamená systém recyklace eh, výfukových plynů, recirkulace protože po určitém eh, počtu ujetých kilometrů dochází k riziku zablokování toho ventilu EGR. To znamená, že by mohlo dojít také k poškození motoru. Známe příběhy lidí, kterým se zablokovalo EGR na dálnici a motor se okamžitě zastavil bez eh, jakéhokoliv předchozího upozornění. Takže abychom zabránili tomu, že ty usazeniny, které dlouhodobě produkuje EGR, nezablokovaly motor, tak eh, ten systém eh, se určitým způsobem moduluje. Můžeme diskutovat o tom, zda je to vhodné či nevhodné řešení. Já proto opakuji, že podle normy RDE to trvání a ta výkonnost těchto zařízení se musí určitě vyvíjet. Zkouška trvá 90 minut, takže to si myslím, že by mohlo být dostačující. Děkuji. Es, es gibt zu dieser Frage... na tuto otázku. Je tady ještě eh, jiný názor Spolkového úřadu pro eh, eh, automobily. Eh, ještě tady budeme mít jeho zástupce tento týden. Strukturálně tady vzniká problém, že když eh, tady máme odlišné výklady národních úřadů, máme tady jednotné evropské právo, které se odlišně eh, implementuje, jak vyřešíte vy tento problém? Víte o těchto odlišných výkladech? Obrátili jste se proto na komisi nebo uh, spolupracovali jste k tomu s jinými úřady, například s tím německým úřadem KBA? Guardi, dopo il... Eh, Podívejte se, po takzvaném Dieselgate eh, jsme měli několik, řekněme, důvěrných schůzek mezi zástupci homologačního orgánu a tam jsme hovořili také o různé interpretaci. My jsme byli také v Berlíně, byla tam i KBA a myslím, že tam byli také zástupci holandského a lucemburského homologačního úřadu, myslím, že už někdo další. A z těch eh, závěrů německého kolegy, které máme ve formě slajdu, vyplývá, že ta norma má nedostatky. A teď eh, se zmiňuji pouze o problému těch defeat device, eh, odpojovacích zařízení. Pokud eh, máme nařízení Euro 5 nebo Euro 6 a potom celou řadu dalších prováděcích nařízení o stovkách stran a tam není ani jeden odkaz na ten článek 5. nebo jak to je, tak ten problém je přesně v tom. Na úrovni ministrů dopravy, rady ministrů dopravy, mnozí ministři kladli komisi následující otázku. Nebylo by vhodné teď vypracovat alespoň té pokyny, abychom si uvědomili, co se daří dobře, co v této době nefunguje, protože Předpokládáme, že toto nařízení se bude vyvíjet, ale bylo by důležité, aby homologační orgány věděly, že některá technická řešení jsou v pořádku a jiná ne. Dnes zde existuje nejistota. Z našeho hlediska zde tedy nejistota nefunguje, protože zde nejsou žádné specifické normy a podle toho je toto zařízení schopné homologace. Ne tedy zařízení, ale vůz jako takový. Podle zákona prostě tady nejsou žádné jiné způsoby, jak to vykládat, jak to interpretovat. Děkuji. Merci, merci, monsieur. Um... <laughs> Děkuji. Stěžu. V té otázce pět se připomíná, že Evropská komise oznámila, že bude provádět několik šetření nebo řízení proti porušení povinnosti proti Itálii, pokud jde o znečištění ovzduší, především pokud jde o oxidy NOx, takže probíhá tedy toto řízení. Když se Itálie rozhodla na zasedání CTVM v říjnu o tom kalendáři, pokud jde o testování v reálných podmínkách, vy jste tam požádali o odklad, ne v roce 2017, ale v roce 2019. Jaké v té době byly vaše vztahy na úrovni ministerstva? pokud jde o ministerstvo životního prostředí a ministerstvo dopravy. Přizvali jste i ministra životního prostředí, nebo to řešilo pouze vaše oddělení? Pokud jde tedy o to řízení pro porušení povinnosti komise vůči Itálii kvůli překročení normy NOx. Hmm. My pracujeme v plné harmonii s ostatními ministerstvy, i s ministerstvem průmyslu a tak dále. Připomínám, že toto je rozhodnutí, které bylo přijato na technické úrovni, na úrovni technické komise. Jak předtím říkal kolega, bylo to technické rozhodnutí, protože my jsme si uvědomili, že vozy Euro 6 mají jistá omezení a potřebují čas na to, aby se přizpůsobila. A Dívali jsme se na průmyslovou konkurenceschopnost, šlo nám také ochranu životního prostředí. Vedli jsme konzultaci také s dalšími zeměmi, které mají stejné problémy a dospěli jsme k závěru, že čím dříve schválíme tento balíček, tak tím dříve zajistíme, že od roku 2017 eh, ty vozy, které budou uváděny na trh, budou eh, dosahovat jistých úrovní. Já se omlouvám, ale jak můžete zároveň dodržovat evropskou legislativu, pokud je o omezení emisí NOx, a zároveň chcete, aby se testování v reálném provozu odložilo, aby se zavedlo co nejpozději. Takže mě by zajímalo, jak jste se na tom dohodli, zda to vyplynulo nějak z diskuse mezi ministerstvem dopravy a životního prostředí. Jako vždy je to kompromis. Itálie nežádala o odklad do roku 2019 z roku 2017. Tak to není. Zůstal tam ten původně navržený termín 2017. Nicméně tam to bylo, že všechny vozy, které budou uvedeny na trh, tam bylo původně řečeno rok 2018, Itálie, Francie a další požádali, aby to byl rok 2019. To bylo tedy v rámci kompromisu. Nejdřív jsme tedy hovořili o kompromisu, pokud je o faktor konformity a o datum vstupu v platnost. Všechny vozy, i ty, které budou homologovány později, se budou muset, nebo které byly homologovány dříve, se budou muset přizpůsobit od určitého data. A to je také kompromis. V odpovědi na otázku 5 také říkáme, že to je postup, který nám umožní mít jistotu, pokud jde o hodnoty emisí. Dnes eh, nám jezdí po silnicích eh, vozy, které převyšují tyto emise o 400 Ještě jedna otázka. Mě by zajímalo, proč eh, v italském vyšetřování. Některé vozy testoval italský institut a některé vozy zase naopak eh, v soukromé laboratoři skupiny FCA. Můžete mě vysvětlit tento postup, tento rozdíl? My máme úmluvu s Institutem Motore z Neapole, což je tedy státní institut a, eh, a tam jsme začali dělat eh, nebo oni nám začali dělat eh, všechny tyto testy, včetně čtyř vozidel Fiatu, ale potom eh, jsme potřebovali dostat eh, kompletní zprávu do konce července. Myslím, že ta zpráva nese datum 27. července. A v červnu ta laboratoř v Neapoli přestala stíhat, takže my jsme se rozhodli, že do toho zapojíme také Torino. Takže to zkušební centrum eh, ministerstva dopravy v Turíně dohlíželo na ten eh, Neapolský institut eh, a právě ten turínský, to turínské testovací centrum využilo certifikovaná, nebo tedy eh, ty laboratoře FCA. I dnes může ministerstvo provádět nebo sledovat eh, tyto testy i v soukromých laboratořích, pokud jsou certifikovány. A my jsme samozřejmě použili tyto certifikované laboratoře. A tam jsme provedli ty testy sedmi vozidel, které by jinak měla provést Neapol, ale už jsme neměli čas a proto jsme požádali kolegy z Turína, aby nám pomohli, takže jsme pracovali ve dvou laboratořích. Ale není správné říci, že tyto testy dělal Fiat, protože tak to není. To je běžný postup i u jiných homologačních orgánů. Využijte vybavení, výrobce automobilu, což je tedy výrob, vybavení na určité úrovni a je také poměrně nákladné. Pan Federli? <laughs> sorry, sorry, late airplane and also late... Já se omlouvám, letadlo mělo zpoždění a tak eh, později moje otázky. Děkuji, že jste přišel. Eh, v práci našeho výboru se pokoušíme zjistit, eh, co se kde pokazilo a co udělat lépe do budoucna. Já jsem navštívil a, tu místnost, kde si můžeme bezpečně číst e, dokumenty a, a četl jsem si ty e, pracovní dokumenty z různých pracovních skupin a vypadá to, že Itálie byla jedním z nejaktivnějších členských států v tomto tématu, abych tak řekl. A snažila se a, e, zdržovat ty procedury. Je to proto, že vy jako země máte informace, které s námi můžete říct, se, o které se s námi můžete podělit o technickém pokroku, že se to chtěli eh, zdržovat, protože když se podíváme eh, jinde eh, na země kouli, tak uvidíme, že ve Spojených státech se zavedly přísnější normy v Japonsku také někteří výrobci eh, vozidel v Evropě eh, také eh, dodržují přísnější emisní limity, ale když hovoříme o novém systému, o vytváření nových pravidel, tak to vypadá, že Itálie velice aktivně zpomalovala ten proces. Je, je to... Pro, proč? Můžete nám k tomu podat nějaké technické informace, nebo je proto nějaký důvod jiný? Eh, Děkuji za otázku. Myslím si, že jsem už odpověděl na začátku rozpravy. Ale klidně se k tomu tématu ještě vrátíme. My jsme to nechtěli zpomalovat, my jsme prováděli šetření u nedávno homologovaných vozů podle normy Euro 6, to znamená u vozů, které byly homologovány před rokem, před dvěma. Komise souhlasila s tím, že první etapa testu RDE, to znamená těch zkoušek na silnicích, těch testů na silnicích, eh, bude taková, kdy výrobci budou eh, moci splnit požadavky s tím, že provedou jisté minimální nebo přijatelné úpravy, protože není možné u vozů, které byly vyrobeny před dvěma lety, provádět nějaké dramatické změny. To by byly ztracené investice. Takže jsme vyžadovali jistou schovývavost. My jsme prováděli takovéto šetření i se svými výrobci automobilů a ten faktor konformity mimo cyklus bývá vyšší než 3 nebo 2,5. To znamená, ta volba faktoru konformity 2,1, to je podle mě rozumná volba jako první etapa. Zatím tedy musím říci, že Evropa je jediná, která bude mít testy RDE. Nemáme žádné zkušenosti ze světa, abychom mohli říct, že to funguje. Musí nám to zajistit, že ve všech podmínkách, v horách, u moře, v minus 30, v plus 30, že prostě to bude fungovat. Musí to být tak široké podmínky, které pokryjí vše, co se může na silnici odehrát. Takže zde máme tedy tu první etapu, ta bude taková, řekněme, měkčí, a potom ta druhá etapa bude tvrdší. Itálie požadovala ve druhé fázi faktor konformity 2,4. Ostatní země požadovaly více, včetně komise. Nakonec bylo rozhodnuto 1,5. Až vstoupí v platnost ten faktor, nebo tedy tento systém v plném režimu, tak eh, to bude vypadat jinak. Ale zatím to ještě není předem definováno. Ovšem to je problém, který bude řešit komise. Tím chci říci, že my nemáme pocit, že bychom se snažili ty normy zpomalovat. Prostě byli jsme realističtí ale akceptovali jsme kompromis, to určitě. Eh, thank you. The answer is... Děkuji. Tak odpověď eh, eh, je tedy ne, tak bych to vysvětlil já. Řekl byste, že stanovisko Itálie by se teď změnilo po skandálu Volkswagenu? Myslíte, že je teď naléhavější jednat v otázkách kde dochází k velkým emisím oxidu uhličitého a také oxidu dusíku, eh, které jsou velice eh, eh, škodlivé, zejména v městských oblastech. V Itálii máte spoustu takových oblastí, které jsou tím zatížené. Myslíte si, že je teď naléhavější teď přistoupit k zavedení přísnějších pravidel a také, abychom dodržovali lépe svá vlastní pravidla? A za druhé, proč stanovovat Eh, nějaké normy, když v tom systému vytváříme způsoby, jak je ta pravidla obejít, pokud tam jsou vždycky eh, nějaká zadní vrátka té legislativě k emisním limitům, nebo kolem emisních limitů. Eh, My jsme podporovali přijetí balíčku RDE a nového cyklu. Přispíváme přijetí nového rámcového nařízení o homologaci, takže všechno, co komise navrhovala, Itálie podporuje, takže nemůžeme říci. Pokud zde budou nějaké další návrhy na zpřísnění limitů, tak je přeskoumáme, stejně jako všechny ostatní členské státy. Zatím tady takové návrhy nejsou. Já si myslím, že není ani tak důležité stanovit přísnější limity, než zajistit nebo ujistit se, že jsou ty limity skutečně dodržovány protože ti, kteří se zabývají ochranou ovzduší, nám kladou různé úkoly, ale není dosaženo výsledků, protože ty limity nejsou dodržovány. Takže bez ohledu na to, jak jsou ty limity vysoké, tak je nutno tyto limity dodržet a ujistit se o tom. My samozřejmě zaznamenáváme všechno, co eh, říkáte a možná, že eh, je třeba přihlédnout k eh, tomu, co řada expertů řekla, kdy všichni říkali, že je technicky možné těch norm dosáhnout teď, takže nemusíme dělat ten kompromis. To je, myslím, také užitečné pro italské úřady, tedy zohlednit tyto poznatky, které zde padly předtím. Paní Kion. I have a very nice, nice name. Já mám velice pěkné jméno. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Mám dvě otázky. Narazil jste na nějaký e, program stažení e, aut z oběhu, e, které se plánuje, je, je, který se plánuje v Itálii? Nejenom italských aut, ale například od Volkswagenu v určité eh, fázi bude možná třeba eh, ta auta opravit nebo něco udělat, tak plánuje se něco v současné době? To je ta první otázka. Děkuji. Pokud jde o Volkswagen, tak v Itálii máme asi 750 tisíc vozů které musí být prověřeny. My máme informace od německého homologačního úřadu KBA o tom, že postupně provádí ty technické testy a potom od italského zastoupení Volkswagenu dostáváme pravidelně informace. V rámci těch eh, testů, o kterých jsem hovořil, které prováděla neapolská laboratoř, máme také sedm vozů Volkswagen, které jsou teď k dispozici soudnímu orgánu, protože v Itálii běží soudní řízení. Tyto vozy budou testovány ještě dříve, než k tomu budeme vyzváni. My totiž chceme pochopit, eh, jaký je rozdíl v chování těchto vozů a to s cílem chránit spotřebitele, protože my jsme ta prohlášení KBA samozřejmě slyšeli a schválili jsme je. Takže pokud je to takto odsouhlaseno, tak to znamená, jako by to bylo homologováno, pokud jde o všechny jednotlivé položky. My tomu tedy věříme, ale musíme dát odpovědi našim spotřebitelům, protože jinak eh, spotřebitelům není jasné, proč se tam tedy montovalo to odpojovací zařízení, pokud ten vůz byl v pořádku. Tak eh, určitě probíhá nějaké šetření v tomto smyslu. Požádali jsme také KBA o informace. Ne všechny informace jsme dostali. Uvítali bychom přesnější informace, přesnější odpovědi. No ale ten zbytek si už došetříme sami. Děkuji. Uh, thanks for that. Uh, Děkuji. Já jsem slyšel, uh, že neplánujete kontroly na silnicích u vašich vozidel. Jak můžete někdy posoudit úspěch těch programů snažení z oběhu, pokud nebudete znát emise v běžném provozu? Allora, intanto parliamo... Hovoříme o autech Volkswagen. Výrobce přiznal, že tam byla nelegální odpojovací zařízení. My provedeme laboratorní testy a možná také na silnicích, stejně jako u jiných vozidel. Takže u těchto vozidel Volkswagen také provedeme testy na silnici, protože chceme vědět, jakým způsobem se tato auta chovají. V každém případě ten test v provozu na silnici, to je test, který nám slouží k tomu, abychom pochopili, jak to funguje, protože není to v současné době požadováno pro homologaci. Nám jde o to pochopit, jak se ta vozidla chovají. Need Uh, děkuji paní předsedkyně a děkuji vám, uh, že jste přišel. Uh. Já bych chtěl k otázce 8 a vaší odpovědi na ní, kdy říkáte, že není možné dělat jiný test než NDC, protože to legislativa neumožňuje. Můžete mi říci, podle jakého článku jsou zakázány jiné testy, respektive jejich provádění? No, no, non, non credo che ci sia un articolo che... Mm, nemyslím si, že by zde byl nějaký článek, který by řekl, že se nemůžou použít soukromé laboratoře. Tam prostě je řečeno, že to musí být certifikovaná laboratoř, která se řídí protokolem. Pokud si přečtete nařízení RDE, to poslední zveřejněné, tak v preambuli je úvodní ustanovení, které navrhla komise a my jsme ho schválili, včetně tedy parlamentu. A tam je jasný odkaz na to, že zde není zatím zkouška na silnici. To nařízení 715 z roku 2007 hovoří o přetestování ve všech podmínkách za všechny, nebo ve všech podmínkách použití. Ovšem těžko můžete provádět takovouto zkoušku. Musíme mít vždycky referenční test a my tento test budeme mít a tak zjistíme, jak vypadají ty normální podmínky. Tak eh, prostě když říkáte, že v zákoně eh, vám eh, to nic nebrání, tak u otázky 10 říkáte, že děláte dodatečné testy dokonce i na silnici. Tak změnil se ten zákon, když najednou můžete udělat tady 40 testů na silnici? No. Ty testy jsou stráda. Ne, ty testy na silnici, o ty nás nikdo nežádal. To je iniciativa italské vlády, proč jste to nedělal předtím? Ten skandál Volkswagen eh, byl eh, v září 2015, Nizozemsko, Velká Británie a tak dále. Abyste někdy neměl uh, náznaky, že ty emise jsou ve skutečnosti daleko vyšší, než uh, se na v zkouškách, takže vy teď tvrdíte, že jste vlastně ty testy nemohli dělat předtím, i když je děláte teď? Ty doplňující testy to nedělali homologační orgány v minulosti, ale výzkumné instituty, jako například ICCT a tak dále. To znamená výzkumné ústavy, které dělají jinou práci než homologační orgány. Informace, negativní informace jsme tedy dostali, ale ne takového rozsahu, abychom eh, předpokládali, že některý výrobce se pokouší o podvody. Komise nás o eh, tom informovala a jakmile jsme dostali tuto informaci, začali jsme pracovat eh, na zkouškách RDE a došlo k urychlení celého procesu, který se musí ještě zdokonalit. Ale teď vidím, že děláte ty dodatečné testy, takže to je určitě dobré, je to tak trošku, že jste se uh, přišli s křížkem po funuse, ale budíš. Ale když se podíváte na ty výsledky eh, těch testů, tak to vypadá, že tady teď máte eh, dokonalý přehled. A to je zajímavé, protože tady máte několik výsledků, které ve vlastním výzkumu, jak říkáte v otázce 10, ukazují, že auta, eh, která jsou nastartovaná s horkým motorem, s zahřátým motorem mají vyšší emise než ta s tím studeným motorem. A to je podle EDC. My jsme se ptali celé řady expertů a říkali, že není logický důvod k tomuto. A z tohoto důvodu EPA šla eh, ještě hlouběji při vyšetřování Volkswagenu. Takže je tady celá řada eh, otázek. Vy zjistujete, eh, že jsou tady problémy a říkáte, nejsou tady žádné problémy. Jak je tohle možné? Já mám ten počet, pocit, že jste to zaspali předtím a pořád ještě spíte. No. No, no, no. Ne, nespíme. Vůbec hlavně dnes. Je to velmi zajímavé, takže jsme opravdu velmi bdělí. Oplakuji. My uplatňujeme normy, je to pravda. I v naší zprávě jsme zjistili, že pokud máme start se zahřátým motorem, tak máme jiné výsledky než za studena. Ovšem, pokud ten test provádíme za studena, tak zajistíme podmínky vy jste více než instituce, eh, která provádí homologaci. Vy také musíte eh, uplatňovat zákon který říká, že odpojovací zařízení jsou zakázaná, a takže vy musíte e, e, vždycky přeskoumat, nejsou-li použitá. A každý e, expert, kterého jsme se zeptali, říkal, že když tam dojde k takovým výsledkům, tak, je, tak to ukazuje, že se používá takové odpojovací zařízení. Já tady nehovořím o homologaci, ale o dodržování zákona. Ehm, no, Podívejte, my jsme ty testy prováděli s cílem ověřit, eh, zda tam není nějaký nelegální zakázaný software namontovaný do vozidla, to odpojovací zařízení a tak dále. Kromě tedy těch Volkswagenů, tam jsme věděli, že to je, to bylo i tedy připuštěno. U těch ostatních vozů, u vozů jiných značek eh, se to v Itálii nepotvrdilo, myslím, že ani v jiných zemích. To chování je tedy trošku zvláštní, protože nad rámec toho homologačního cyklu dochází k nárůstu emisí. Ovšem, možná je to i problém té normy, možná by se ta norma měla rozšířit, aby šla za rámec toho cyklu. Pokud tedy legislativa vycházela z nějakého cyklu, který byl vytvořen na konci 70. začátku 80. let, tak si musíme uvědomit, že se podmínky změnily. A ti, kteří se zabývají ochranou ovzduší, chtějí reálné, realistické výsledky. A tento test už není vhodný. A proto potřebujeme test RDE, ale také spolehlivější laboratorní testy. Když se díváte na ten cyklus, tak už toho diagramu vidíte, že je to opravdu velmi dynamický cyklus, ale potřebovali jsme na jeho vypracování roky. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych se ráda vrátila k rozhodnutí, kde byly testovány vozy ve zprávě, kterou provedlo, nebo tedy vypracovalo ministerstvo dopravy v Itálii. Na základě toho, co jste říkal, bych ráda pochopila, zda vám nepřijde alespoň tedy, nebo přinejmenším nevhodné to, že se použili laboratoře, které patří Fiatu skupině FCA. Kdo přijal toto rozhodnutí? Můžete nám to stručně říci? Děkuji. Používat laboratoře výrobce i když samozřejmě respektuji váš názor, tak eh, my při homologaci už eh, od jak živa, už desítky let používáme to naše turínské testovací středisko, homologační středisko a ti často používají právě laboratoře Fiatu. Ale Testují se tam nejen eh, vozy Fiat, eh, i jiné vozy, jsou to certifikované laboratoře. Takže ano, patří to skupině FCA, ale my jsme tam prováděli ty zkoušky. Ministerstvo o tom ví, protože vypracovalo tuto zprávu, takže jasné, že jsme to velmi dobře věděli. Naši kolegové tam byli osobně, oni prováděli ty testy. Takže máme málo těch eh, laboratoří, těch certifikovaných laboratoří. Z toho tedy vyvozuji tento závěr. Otázka 11 se týká neexistence testů, které prováděla FCA. Vy říkáte, že tam není žádný. Tam jsou ty tři, tři vozidla, které jsou v tom prvním té první fázi testu, ale u těch dalších testů se s nimi nepokračuje. Prostě zmizely tam ty tři vozy, u kterých došlo k největšímu překročení emisí NOx. Já připomínám, že se jedná o vozy Euro 5B, které už nebude možno registrovat od 1. září. Takže my jsme měli trochu problému těchto tří vozů. My bychom je schválili, ale Měli jsme tedy deadline 27. července, některé zkoušky tedy nebyly provedeny. My jsme si toho ale vědomi, můžeme tyto testy provést ještě později. Určitě zde bude ještě příloha k této zprávě protože jsou zde i nějaké třeba překlepy a jiné chyby tohoto charakteru. Chybí tam i některé znečišťující látky. My ty výsledky máme, ale nezveřejnili jsme je, protože jsme se zaměřili na NOx, ale máme i ty ostatní hodnoty a klidně můžeme zveřejnit, s tím nemáme žádný problém. Kvalitativní chování těchto vozů ze skupiny Fiat eh, už je jasné. Já chápu, že vám chybí výsledky těchto testů, ale to už k tomu nic eh, nepřidá. Někdo to psal i v tisku a mě to jako Itala těší, že všechny vozy, i ty, kterým se vedlo nejhůře, to jsou vozy skupiny Fiat, takže nikdo nemůže říci, že jsme jim nadržovali. Prostě realita je taková. Eh, vozy skupiny Fiat eh, mají nejvíce emisí. I ostatní mají tedy překročené hodnoty emisí, ale u těch eh, Fiatů je tedy nejhorší výsledek. Dobře, takže tady nejde o to provést nebo hledat nějaké průměry, průměry ale provést konkrétní analýzu jednotlivých vozidel. Já bych ráda lépe pochopila, proč se provádí takovéto srovnání mezi vozy Fiat a jinými vozy než je Fiat. Proč tedy byly použity různé druhy testů pro toto srovnání? U některých vozů Fiat jste použili cykly za tepla a u těch jiných eh, Urban a Artemis, a to jsou tedy také případy, o kterých jsme v tomto výboru dlouze hovořili. Můžete o tom trochu pohovořit, anebo musíme počkat na tu novou zprávu, která doufám bude zveřejněna velmi brzy, transparentně online. No, zatím to ještě zveřejněno není, takže by k tomu všichni měli přístup, protože musíme dokončit ještě testy u Volkswagenu, to bude také součástí této zprávy, to už jsem říkal. Za druhé, máme k tomu další doplňky a za třetí, tuto zprávu jsme předali výboru EMIS i s ohledem na toto slyšení a Evropské komisi, se kterou spolupracujeme. Takže v této chvíli zatím ještě ty informace nejsou kompletní. A důvod je ten, že čekáme, až to znovu prodiskutujeme s institutem Motory, protože tam máme i skupinu vědců, která na tom pracuje. Nebyl použit cyklus Urban, protože oni chtěli vědět, jak se ten vůz chová v trochu dynamičtějším cyklu, tedy ve městském prostředí, v městském provozu, takže proto jsme použili cyklus Urban. Naším cílem bylo hledat to odpojovací zařízení, nenašli jsme ho, a to kvalitativní chování v souladu s tím, co zjistili i jiné země. Bohužel taková je realita. Děkuji. Henkel. In Deutsch. Německým. Uh, eh, doktor Erario. Mám několik otázek. Uh, ve vaší odpovědi na otázku číslo 4 eh, komentujete obvinění německého úřadu pro, spolkového úřadu pro eh, vozidla a na adresu některých eh, vozidel Fiat. Já nevím, jestli už jste o tom eh, nejednali, vzhledem k tomu, že jsem měl společné letadlo, ale ukázalo se, že u eh, dieselu Fiatu eh, se odpojuje zařízení po 22 minut, čili dvě minuty přesně po trvání oficiálních laboratorních testů. Za prvé, myslíte si, že to je náhoda? Grazie. Sì, ne abbiamo parlato, ma rispondo volentieri. Ano, o tom jsme hovořili, ale já odpovím. Ten systém se nevypíná, jak už jsem říkal kolegům. Ten systém je modulován, skládá se ze dvou eh, obvodů, ze dvou okruhů, protože podle normy Euro 6, eh, alespoň tedy u Fiatu, ty vozy potřebují dva okruhy a v tom jednom okruhu dochází ke zmírnění uh, Eh, snížení intenzity u tohoto systému, protože po určitém počtu ujetých kilometrů, kdyby nedocházelo k tomuto zmírnění, tak by byl ohrožen motor. Děkuji, tak to přijímám tuto odpověď, to jsem pochopil. Odkud víte, že eh, se to odpojuje, aby se chránil motor? Z, jakého, z tohoto důvodu? Intanto perché protože jsme se ptali výrobců. Získali jsme veškerý software, který je instalován ve vozidle, prováděli jsme testy. A byli jste schopni také uh, odšifrovat ten software? Konnten Sie die Software entschlüsseln? Mohli jste ten uh, software dešifrovat sami? Nebo jste, si, eh, eh, jste se tady spolehli na tvrzení výrobce? Ne, nedospěli jsme do této úrovně. Provedli jsme jen řadu testů, kdy jsme viděli, jakým způsobem se ten systém zmírňuje, snižuje se tam eh, tedy ta intenzita a rostou tedy ty emise NOx, ale nikdy nedosáhnou té úrovně 13krát tedy vyšší ke které dochází ve chvíli, kdy se ten systém vypne podle německého úřadu. A ten systém se, jak říkám, nevypíná. A my jsme říkali, že je to 2,6, což tedy není nízká úroveň, ale mají to i jiné vozy. V odpovědi na otázku číslo 4 uvádíte, že váš úřad eh, Eh, požádal KBA o navázání kontaktu, ale eh, váš úřad potom další informační výměnu mezi Fiatem a, a eh, spolkovým úřadem tedy nepovažoval za nutnou. Vzhledem k tomu, že tady byly zjevně odlišné výklady příslušné legislativy, národními úřady. Nevím, proč se divíte, proč eh, se eh, německé úřady eh, obrátili přímo na výrobce a chtěli ho konfrontovat ohledně těch odlišných výsledků. Já si myslím, že tady došlo k nějaké chybě. My jsme si v uvozovkách stěžovali německému úřadu, protože se nám zdálo, že je to už po čtvrté nebo po páté, co volají Fiat do Berlína, aby hovořil s německým ministerstvem, s KBA a my jsme nedostali žádné informace. I ve Francii měli vyšetřovací výbor, ale francouzské úřady nás požádali o veškeré informace týkající se homologace těch vozů a německý orgán nedodržoval stejný postup, alespoň tedy v první fázi. Pak jsme jim napsali, protože jsme se to dověděli a prosili jsme je, aby s námi vstoupil do kontaktu. Ne, že bychom chtěli něco skrývat, ale chtěli jsme být informováni, přímo dostávat informace. Děkuji, to také stačí. Poslední otázka. podíl italského státu na eh, firmě Fiat činí kolik? Já nejsem odborník, ale myslím si, že tam není žádný státní podíl. Fiat je soukromá skupina, takže tam není žádný státní podíl. Okay. Děkuji. Um, Dobrá, takže teď eh, druhé kolo v rámci našeho slyšení. Eh, dívám se směrem ke kolegům, mám oba na seznamu. Dobrá, tak. Pak vás mám třikrát na seznamu, tak. Nejdříve děkuji paní předsedkyně eh, za to, že mi dáváte dále prostor. Musím vám říci, že kolega Salíny eh, měl samozřejmě velký eh, zájem se ptát tady pane, pana kolegy, ale bohužel uvíznul v letadle, takže využím to, co měl pan Salíny. Tak to je nevýhoda pondělka, že spousta lidí přijde pozdě. Ale jelikož tady eh, mm, klademe italsky přátelské otázky, tak navážu na otázku paní Evy, eh, která právě reagovala na vaši otáz- odpověď na otázku 11. Tam říkáte, že eh, v zásadě ty řádky, že nebyl žádný rozumný důvod, aby některá vozidla byla vyloučena z určitých testů. Konkrétně tady jde o otázku Jeep, Alfa Romeo a Lancia. A, a Některé tedy eh, typy vozidel eh, testujete jinak nebo je testujete jinak, to vám nepodsouvám, ale spíš se snažím pochopit, eh, podle kterých kritérií ta vozidla vybíráte tak testování. Grazie. E- Děkuji. Na začátku té zkušební testovací kampaně jsme se řídili tím, co je registrováno pro vozy Euro 5. Snažili jsme se pokrýt 75 vozů Euro 5B, kromě tedy Volkswagenu, které byly registrovány v Itálii. Snažili jsme se tedy být co nejefektivnější a snížit náklady, protože jsou to poměrně značné náklady a poskytnout výsledek eh, v relativně krátkém čase. Takže podle těchto kritérií jsme vybírali. A teď se vrátím k tomu, že některé testy byly vypuštěny. Pokud bude možnost, eh, a já doufám, že ano, tak tuto zprávu ještě doplníme, protože chápu, že čtenář si může říct, eh, proč tady u toho vozu máme několik eh, testů a tady nám některé chybí a tak dále. Ale kromě té laboratorní zkoušky, která se provádí u těch eh, standardních komisí, všechny ostatní zkoušky nejsou ani srovnatelné. Když dnes uděláme v Nápoli nějakou uh, zkoušku a za pár dnů další, tak to není srovnatelné, protože může být teplo, druhý den může pršet a tak dále. Cílem tedy bylo hledat eventuální podvodný software a snažit se pochopit, jaké je kvalitativní chování vozu, pokud jde o emise. A jak říkám, naše výsledky jsou v souladu s tím, co zjistili i ostatní. U těchto tří vozů máme ještě další výsledky, které bychom k tomu mohli dodat, ale to neplní nebo nemění nic na tom, co už jsem říkal. Nám nešlo o to zjistit, zda ty vozy splňují nebo nesplňují. Všechny splňují podle laboratorních testů. Šlo o to zjistit, zda tam nejsou nepovolená zařízení. Dobrá, mnohokrát děkuji. Když máme 75% eh, dýzlové flotily, ta je to reprezentativní, tak budiš eh, z toho eh, nebudeme vyvozovat, že určitá vozidla byla vyňata vědomně z testování. U té předchozí otázky jste také hovořil bezprostředně, nebo kritizoval jste bezprostředně KFA na to, že neodpověděl. A teď hovoříte o dodávkách, tedy o dodacích k e, zveřejněným zprávám. Já se konkrétně e, chci zeptat k tomu, jak vy zacházíte s transparentností. Když vidím otázku, e, nebo odpověď na otázku dvě, vaše oficiální šetření, tam zveřejňujete jenom zhrnutí a ne celou zprávu o šetření. A tam se, chcete tam něco skrývat, nebo jste připraveni v rámci transparentnosti eh, zveřejnit celou tu eh, zprávu o šetření? Eh, Děkuji. Začneme od konce. My jsme nic neskrývali. Všechny údaje byly zveřejněny, všechny údaje, které máme k dispozici. Samozřejmě některé hodnoty emisí jiných emisí než NOx, například částice, tak ty my máme, ale nezveřejnili jsme je, protože ta testovací kampaň byla zaměřená na oxidy dusíku a na eventuální přítomnost nepovolených zařízení, těch odpojovacích zařízení. Takže opakuji, s tou neapolskou laboratoří jsme už navázali kontakt, protože některé informace mohou být užitečné především pro ty, kdo provádí výzkum, například Joint Research Center Evropské komise, ti už také nás požádali o jisté informace. Tak eh, vzhledem tomu, že mám 6 minut, tak eh, přeruším. Vaše odpověď na otázku dvě zní, bylo rozhodnuto eh, zveřejnit pouze schrnutí, čili pouze schrnutí. Takže jste připraven zveřejnit celou tu zprávu, celý ten výsledek? Eh, Já myslím, že ta zpráva zůstane taková, jaká je. To takové bylo rozhodnutí už od začátku zveřejnit zprávu v této podobě. Takové obecné analýzy. Samozřejmě pro všechny vozy máme k dispozici celou řadu laboratorních údajů, které mohou být zajímavé pro experty, ale ty jsme zatím v této fázi nezveřejnili možná můžeme zveřejnit nějakou eh, podrobnější zprávu, nevím, co by na to mohlo být zajímavého, možná někoho by zajímaly některé údaje. Máme těch laboratorních údajů opravdu spoustu, ale my jsme se rozhodli přistoupit k tomu tímto způsobem, protože nás eh, zajímala tato analýza. Mrs. Schaldemose. Paní Schaldemose. Děkuji za slovo. Já mám nejprve několik takových stručných otázek. Kolik eh, typů automobilů schvalujete každoročně? Děkuji, já myslím, že už jsem to říkal. Asi 300 každý rok. Samozřejmě z roku na rok se to mění, ale obecně je to 300. No to mi stačí. A kolik těch případů homologací eh, se týká italských modelů? Téměř všechny homologace jsou skupiny Fiat. My potom máme i další homologace, možná jsou to eh, nějaké užitkové vozy, ale v podstatě se jedná o skupinu Fiat, to znamená Ferrari, Maserati a tak dále. Considering... Uh, Dobře, takže vzhledem k vašim písemným odpovědím, ale i k tomu, co jste nám řekl dnes, vy jako orgán, domníváte se, že zastupujete primárně občany, anebo že primárně zastupujete automobilový průmysl? Naším úkolem je zaručit bezpečnost provozu, to znamená produktu a také dopad na životní prostředí. Takže odpověď je pro mě zcela jasná. Pracujeme v zájmu občanů, ale jsme také technickým orgánem, který zná výrobní postupy, navštěvuje závody, takže my si uvědomujeme, že automobilový průmysl potřebuje více času na přizpůsobení než výrobci mobilních telefonů, řekněme. Jsou zde jisté dynamiky, které třeba vzít v úvahu. Já jsem ráda, že říkáte, že jednáte zájmu občanů, ale nemyslíte si, že tedy jste možná byli málo kritičtí k tomu, co dělá automobilový průmysl? To znamená, když se na vás obraceli třeba v otázce 5 píšete, že musíte najít rovnováhu mezi zlepšováním čistoty ovzduší, ale mezi zároveň mezi zachováním konkurenceschopnosti automobilek. Takže proto se ptám, koho vlastně zastupujete, na čí straně jste? A ptám se také, zda jste k průmyslu přistupovali dostatečně kriticky. Io credo che si sia trovato le... Já si myslím, že bylo dosaženo správné rovnováhy a důkazem je, že než jsme dospěli k tomu hlasování ve výboru toho 24. nebo 25. října minulý rok, jsme vedli konzultace i se zeměmi, které jsou vždy v rozporu s Itálií. Teď je nechci citovat, ale dospěli jsme k závěru, že ty situace, ke které, nebo ta situace, ke které došlo. To znamená, že nám jezdí po silnicích eh, vozy, které překračují emise několikanásobně, že prostě v této situaci musíme začít jednat. Ovšem, kdybychom eh, řekli, že teď to všechno musí začít platit, eh, tak od roku 2017 by už žádné auto nemohlo jezdit. My jsme to tedy propočítali a zjistili jsme, že takto něčeho dosáhneme, jinak bychom nedosáhli ničeho. Před pár týdny jsme, jsme zde měli slyšení se zástupcem eh, agentury EPA z eh, USA a ten zástupce eh, vlastně nechápal, proč zde vůbec hovoříme o nějaké možnosti mít nějaký faktor konformity. V USA je zkrátka pravidlo pokud ho nedodržujete, tak to vaše auto nikdo nehomoguluje a nemůže jezdit po silnicích. Nemyslíte si, že ta technologie už existuje? Všichni naši odborníci se na tom shodují, takže bychom spíše měli usilovat o to, aby zde nebyla žádná možnost jakési odchylky těch, o, těch faktorů konformity a zkrátka, že nesmí, že se nemůže povolit žádná další odchylka. Děkuji. Ve Spojených státech eh, nejsou žádné testy na silnicích, takže že se nás eh, Spojené státy ptají, nač máme faktor konformity, to mně připadá trošku zvláštní. Mají přísnější laboratorní zkoušky než my v Evropě, ale nemají testy v provozu. My se na to musíme dívat pozitivněji. My jako Evropská unie jsme lídrem, jako první na světě zavádíme testy na silnici. Další budou následovat už Austrálie požádala o vytvoření společné normy, ale spousta zemí na to ještě není připravena, protože vnímají ten postup RDE jako trošičku složitější. Já si myslím, že z tohoto hlediska Evropa udělala krok vpřed a bylo to nutné. Už jsme to naplánovali v minulosti a teď s tím skandálem Volkswagen se to stalo urgentní, ale myslím si, že je to pozitivní přístup. Eh, no, ale oni tam mají několik druhů testů, jak se mohou kontrolovat vozidla jednak před tím schválením a také dokonce i poté. To znamená, když už to auto je schváleno a je v, proz, je v provozu, aby se bylo doručeno, že ty předpisy jsou um, ehm, dotržovány. ale oni tam říkají, že vlastně tam je nějaký prvek nepředvídatelnosti, který je důležitý, aby zkrátka ten výrobce nemohl očekávat vlastně přesně, jak ty testy budou vypadat nebo probíhat nebo kdy budou, aby tam v těch testech bylo něco takového. No, no, ben compreso, Jsem to možná úplně nepochopil. Myslíte ty testy random, jako nahodilé, které se dělají mimo cykly? road. ano, to máme. Teď jde o RDE. My máme paralelní případ. Ne, ne, oni mysleli, jak to bude s těmi testy uh, už za provozu. RDE e komunku. Ale to přece máme. V RDE nebo RDE se plánuje také v rámci používání nebo tedy kontroly té konformity nebo souladu při užívání. My nemáme pouze jeden orgán, jako ve Spojených státech. Máme jich 28, takže se může stát, že třeba auto bude mít tento test z Itálie a někde jinde, třeba v nějakých jiných podmínkách, pořád ještě tedy v rámci normy, ho budou testovat a ten výsledek už nebude odpovídat. A potom tedy dojde ke sporům, ale s tím se počítá. No, zde máme systém ve 28 členských státech, eh, systémy homologace. A teď zde máme nový návrh komise. Eh, chceme zlepšit ten návrh komise. Myšlenkou je to, aby zde byla celoevropská agentura, která by dohlížela na tuto oblast na, celo, na celoevropské úrovni. Jaký na to máte názor? Myslíte si, že by bylo užitečné mít takovou agenturu, která by prováděla takový dohled? aby vlastně suplovala to, co členské státy neúplně dělají. Guardi, ehm, la Dozor nad trhem obecně existuje už eh, několik let jako obecný princip a členské státy, aby mohly provádět tento dohled, tak eh, potřebují zdroje a potřebují nějakým způsobem získat. My je získáváme v prostřednictví kampaně. Teď právě vedeme kampaně pro bezpečnost, také cyklistika, bezpečnost dětí, helmy a tak dále. Zdroje. Jestli to má dělat Evropská unie, nevím. My máme jisté pochybnosti. Je asi lepší, aby členské státy měly k dispozici lidské a finanční zdroje, aby to mohly provádět, ale aby to komise koordinovala, By koordinovala tyto operace. A když říkám koordinuji, tak mám na mysli vzájemný vztah komunikaci mezi členskými státy, které oznámí komise. My provádíme tyto kontroly, ale agentura s tím příliš nesouhlasíme, ale museli bychom lépe pochopit ten návrh, v čem to spočívá. Pan Schulz? No, Na moji stranu děkuji, že jste eh, nám dal k dispozici. Já se ještě jednou vrátím k minulosti. Také vzhledem k tomu, co eh, jsem tady jako poslanec eh, v posledních měsících vyslechl na tomto výboru, by mě zajímalo, jak vy tady teď hovoříte eh, za Itálii, ale u, jak jste spolupracovali ohledně homologace mezi jednotlivými zeměmi? když se výrobci pokoušeli rozmyslet se, jestli půjdou do Itálie nebo jinak. Vy říkáte, že především posuzujete Fiat, ale teoreticky by bylo možné, aby nějaký podnik výrobce eh, automobilů eh, šel do Itálie, do Lucemburska, do Německa, nebo tam, kde by to pro ně bylo nejvýhodnější. Jak byste eh, bývali bránili něčemu takovému v mm, minulosti, nebo jak jste tomu bránili, aby si výrobce vybral zemi, kde ho čeká nejjednodušší nebo nejvýhodnější homologace? Já myslím, že jsem tuto otázku už odpověděl písemně. A ještě k tomu dodám, výrobce teoreticky nemůže předložit eh, dvě či více žádostí o homologaci v různých členských státech, ale obvykle, když výrobce má nějaké pochybnosti ohledně nějakého přijatého technického řešení, tak se obrátí na úřad a požádá o homologaci, homologaci jistého modelu vozidla. A když tedy je mu zamítnuta tato žádost, tak se může obrátit teoreticky na jiný homologační úřad v jiné zemi, ale my známe případy, kdy my jsme třeba odmítli dát homologaci a že by potom se obrátili na někoho jiného a dostali homologaci v jiném členském státě. My jsme tedy veřejným orgánem a vůbec nevíme, co se děje s těmi lidmi, kteří od nás odcházejí s nepořízenou. Jestli potom jdou někam jinam, to nevím. Tyto informace nedostáváme. Omlouvám se, ještě jedna věc. My obecně, když nám výrobce předloží žádost, tak my komunikujeme s ostatními homologačními úřady. My jim napíšeme a řekneme, my tady máme jisté pochybnosti, co si o to myslíte vy. A pokud všichni souhlasíme, tak eh, udělíme homologaci nebo ji odmítneme. Když máme nějaké pochybnosti, tak provádíme konzultaci. Děkuji, to jsem chtěl slyšet ještě jednou a ještě eh, stručná druhá otázka, pokud můžu, k těm eh, náhodným kontrolám. Vy jste říkal, že u těch eh, eh, homologovaných vozidel eh, změnilo se něco od té doby, co ten skandál je? Děláte víc těch náhodních zkoušek, jiné zkoušky? Změnilo se tam něco na formě a způsobu vaší práce? Allora, eh, intanto le prove che abbiamo fatto testy, které jsme dělali v Nápoli a v Turíně, jsou zaměřeny na chování vozu podle normy Euro 5. Budou prováděny další testy, 5 milionů eur. Investujeme do ověřování nejen emisí, ale také bezpečnosti vozidel. Budeme provádět také kontrolu konformity produktů. Tam budeme certifikovat eh, také kvalitu těch výroben, nebo tedy závodů, kde se ty vozy pro, pro- produkují. Thank you. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Zatím tento výbor získal určité indicie, že Některé členské státy jaksi přemhuřovaly oko nad svými vlastními automobilkami v porovnání s jinými zeměmi. Pane Erario, abych byl upřímný, opravdu vypadá to, že Itálie je mezi těmito zeměmi šampionem. Za prvé, Fiat je členem mnoha pracovních skupin, mnoha delegací. Itálie vlastně opravdu jedno, jako, jako jedna z nejvíc zemí zpomalovala všechny ty nové postupy. Když se na vás obrátili německé orgány, tak eh, vlastně nevím, proč italské orgány nezasáhly. A pak vlastně ještě poslední, nebo má konkrétní otázka, jak jste mohli, eh, ptal jsem se na to, jak tedy u toho Fiatu se mohlo částečně použít odpojovací zařízení a vy jste řekli, že podle studie to není tak, že Fiaty eh, emitují o 20%, eh, pardon, 20krát více emisí, než jak tomu, k tomu došlo německé vyšetřování, ale že pouze šestkrát vyšší jsou ty přes překročené limity. Ale já si myslím, že to stačí k tomu, aby váš orgán měl okamžitě zasáhnout. Takže sta- kontaktovali jste Fiat a chtěli jste mu odejmout schválení typu. Mohl byste mi vysvětlit, jak jste postupovali, když jste tedy zjistili a, m, mm, tu situaci a abyste tomu, jak jste, jak jste tomu problému chtěli zabránit? Děkuji, takže začnu zase od konce. My nemůžeme stáhnout žádnou homologaci, protože opakuji, homologační test je pozitivní. My homologujeme na základě předem definovaného zkušebního protokolu, takže víme všechno, co se děje mimo cyklus a No ale podle francouzských a nizozemských homologačních orgánů je toto naprosto jasný příklad, kdy bylo použit podvodný software, takže jste měli okamžitě požádat Fiat, aby vám vysvětlil, co tedy dělá, jak postupuje a pak jste měli sami rozhodnout, zda to je legální či nelegální. Nebo jste měli požádat francouzské či nizozemské kolegy, proč se domnívají, že se tam jedná o použití podvodného softwaru. Prima di tutto, noi non abbiamo riscontrato. My jsme nenašli žádné odpojovací zařízení. My jsme poslali svou eh, zkušební zprávu KBA, oni s tím nesouhlasí. My jsme byli překvapeni, že místo toho, aby nám napsali nesouhlasíme s vámi, tak napsali komisi a řekli, Itálie má jiný názor než my, komise, udělej něco, funguje jako arbitr, jako mediátor. V normální komunikaci která probíhá nejen z KB, ale i s dalšími orgány, bychom očekávali, že by nám prostě měli napsat, nesouhlasíme s vámi, potkejme se v Římě nebo v Berlíně, pohovořme si o tom. To je první bod. Druhý bod. Hovořil jste o francouzském a německém úřadu. My jsme nezískali nebo nedostali od francouzských či německých orgánů žádné vyjádření ve smyslu, tyto vozy jsou pro nás nelegální. Udělala to pouze KBA, ovšem nepřímo prostřednictvím komise. No a poté, co jste zjistili, že ten model Fiatu má šestkrát vyšší emise, než co povoluje limit, tak kontaktovali jste Fiat? Hovořili jste s nimi o tom, aby se ten problém vyřešil? Neudělali jsme to z hlediska legálního, protože opakuj, my nemůžeme žádat výrobce z právního hlediska o nic, protože on eh, absolvoval homologační testy. No ale tam se jedná o nelegální odpojovací zařízení, které nebylo detekováno v tom eh, cyklu. A tím pádem to přes tím přece nemůžete souhlasit jako homologační orgán. Eh, to je opravdu velice zvláštní, to, co říkáte, a já se opět eh, dostávám vlastně znovu k tomu případu, který jsem dával na začátku. Není to divné, možná jsem to nevysvětlil dost eh, jasně. V případu Fiat my jsme provedli také testy mimo cyklus, změnili jsme teploty, přehodili cykly, testy v provozu, proto máme hodnotu 6. My jsme zjistili, že vůz emituje více, ale vzhledem k tomu, že v laboratoři i na silnici se chová koherentně, tak jsme dospěli k závěru, že zde není žádný defeat device, protože kdyby tam bylo, tak by docházelo ke změnám. A tady k žádné změně nedošlo. A teď mi ale něco uniklo. Ale to není možné, protože ten test v laboratoři trvá pouze 20 minut, takže pokud to, eh, pokud to zařízení je zapnuto 22 minut, tak to přece je jasné, že to auto se pak nemůže chovat stejně na silnici jako během toho testu, když je zapojeno to odpojovací zařízení. To víme dobře. Ale pokud norma dnes říká, že máme provádět testy vozu v laboratoři, tak nám také říká, že i v normálních podmínkách eh, musí být eh, toto vozidlo v souladu, ale teprve teď byly definovány ty normální podmínky. My jsme tedy nemohli zasáhnout, možná v budoucnosti, ale teď to tak není. Říká to i samotná Evropská komise když přijímá ten postup RDE. Toto je zkouška, která má sloužit k tomu, že se ověří, že za normálních podmínek provozu je automobil v pořádku. Jinak budeme provádět tyto testy eh, na severním pólu, eh, na horách, v nížinách. To potom budou ty eh, testy, bez kterých bychom měli úplně jiné výsledky. Zalba. Mr. Zalba. Pan Zalba. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych se vrátil k té své první otázce. Vy jste říkal, že v podstatě nejsou rozdíly mezi homologačními procesy. Takže já mám následující pochybnosti. Jak je možné, že například Lucembursko, které nemá výrobní závody, kde se nevyrábí automobily, proč řeší tolik žádostí o homologaci? Možná byste se mohli zeptat lucemburských eh, úřadů, které se budou účastnit vašeho slyšení. Lucembursko akreditovalo celou řadu technických eh, služeb, které jsou všude po celé Evropě. Takže třeba v Itálii mají technické středisko, které ovšem je koordinováno z Lucemburska. Takže tam se potom homologují ty vozy. Tak možná toto je jedno z vysvětlení. Pokud je Lucembursko zodpovědné vůči jiným orgánům za to, že provozuje tyto laboratoře v pořádku, ovšem je to tedy založeno na vzájemné důvěře. Lucembursko si tu homologaci může zorganizovat, jak chce, pokud dodrží rámcovou směrnici. Standardy kvality jsou jasně dány a ty musí být dodrženy, ale ano, je pravděpodobné, nebo prostě je to tak, Lucembursko zřejmě se obrací na jiné laboratoře, které nejsou na jeho území. Děkuji, pane Rario. Další otázka. A to se vracím k té své druhé otázce z prvního kola, pokud jde o nové homologační postupy. Jak to hodnotíte vy? Bude snadné pro průmyslové podniky přizpůsobit se? Říkal jste, že je zde odpor. Protože je to technicky složitý proces. Bude pro průmysl snadné přizpůsobit se v krátkém časovém horizontu? Evropa je důležitým lídrem, pokud je automobilový průmysl. Je tam spousta pracovních míst. Vyjdeme z předpokladu, že evropský průmysl musí vyrábět eh, poměrně vysoký počet eh, dýzlových automobilů, než se elektřina stane běžným pohonem automobilu, tak eh, diesel je eh, řešením. A proto mnoha, nebo tedy mnoho výrobců musí vynakládat velké úsilí na to, aby především do těch eh, malých automobilů mohli namontovat veškerá zařízení a udělat úpravy, které budou znamenat, že budou dodržovat emise. Takže náklady tam jsou určitě a bude to mnohem eh, citelnější u těch eh, méně nákladných automobilů. Možná to povede k tomu, že automobilový průmysl zvolí jiné řešení, že u těch malých modelů už eh, nebude mít dýzlový pohon a že se bude orientovat jinak, třeba na plynový pohon, já nevím. Pane Erario, já vás poslouchám už nějakou dobu a musím k tomu říct několik věcí. Pokud jde o tu odpověď číslo 9, tam říkáte, že zde není definice normálního použití, pokud jde o emise. Platí to i pro brzdy? Co si o tom myslíte? Brzdy vozidla. Takže vidíte, že můžeme mít definici běžného použití. Děkuji za otázku. Ale ty testy brzd se dělají na silnici v nějakých reálných podmínkách, takže tam je opravdu velký rozdíl u brzd a uměření emisí. Takže bych řekl, že chování toho vozu, když se měří tedy brzdná dráha a tak dále, kontrolují se brzdy, tak eh, je to mnohem snadnější. A pokud je o emise, tak tam máme ten test RDE, a který teprve plánujeme. To je velmi důležitý test, zatím ho nikdo jiný nemá. My jsme také vděční parlamentu, že se to blíží, jinak bychom o tom eh, ještě diskutovali, ale my máme štěstí, Evropa tento test má. Paní Deli, vy říkáte, že pokud jde o brzdy, tak můžeme simulovat eh, normální podmínky u emisí ne. Já vás poslouchám celou dobu a vaším cílem je, aby ta homologace prostě prošla, abyste si zajistili ty limitní hodnoty za normálních podmínek. Musím říci, že Máme asi 75 tisíc lidí, kteří mě potvrdí, že zde dochází, dochází k tomu překračování oxidu dusíku, ke kterým by nedocházelo, kdyby dýzlové automobily dodržovaly své podmínky. Z toho 21 600 je pouze v Itálii. Uvědomujete si, jaký je váš úkol? aby se dodržovalo nařízení a nejen ten homologační cyklus jako minimální podmínka pro certifikaci. To je moje první otázka. Uvědomujete si to, že toto je váš úkol? A druhá otázka. Vy jste udělali co? Co jste udělali, abyste ujistili, abyste se ujistili, že bude dodržen článek 5 pomlčka 1, že tyto vozy budou dodržovat limitní hodnoty. Děkuji. Možná jsem to dobře nevysvětlil. Je zde velký rozdíl. Dnes se emisní testy dělají v laboratořích od roku 2017 se to bude dělat na silnicích RDE. Ubrz se to dělá od jak živa na silnici, je to něco jiného. Nemůžeme srovnávat eh, tyto dva případy. Brzdné testy se dělají prostě na silnici, jinak to nejde. Vždycky se to dělalo na silnici. RDE to je nový test, eh, bude od roku 2017. Předtím se ty testy dělaly pouze v laboratoři a měly to pouze, měly pouze srovnávací charakter. Proč jsme neuplatnili článek 5? Ale článek 5 má jisté požadavky z hlediska implementace. Zde nemáme ovšem žádnou referenci. To znamená, že výrobci neměli ani povinnost deklarovat, jakou strategii pro emise přijímají. Tuto povinnost zavádí až RDE. Systém který se týkal kamionů a těžkých vozidel, neexistoval pro osobní automobily. Teď podle RDE budou muset eh, konstruktéři, výrobci automobilů deklarovat tuto strategii. Takže zde bude i jiný metr než eh, zkouška v laboratoři podle homologačního cyklu. Já chci říci, že už je to sice konec toho, této části slyšení, ale určitě to neznamená, že už jsme vyčerpali všechny své otázky. Příští týden zde máme zástupce firmy Fiat, takže mnoho otázek, které zasněly už dnes, možná budou eh, vzneseny příště. Zítra zde bude předsedat Gaby, eh, takže i zítra bude mm, příležitost klást mnoho dotazů. Eh, také eh, nabízíme možnost klást ještě otázky písemně, protože některé otázky vedou zase k dalším otázkám, takže já poprosím kolegy, aby do 17. října případné další písemné dotazy eh, zaslali. Děkuji vám, že jste mezi nás zavítal, že jste zodpověděl tyto otázky, které mnohdy byly, mnohdy byly složité, týkají se složitých věcí. Děkujeme vám ještě jednou, že jste eh, sem přišel odpovídat na dotazy. Také děkuji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 colleagues to keep track of our... Vážené kolegyně, vážení kolegové, abychom nezůstali pozadu ehm, v našem časovém harmonogramu zatím to všechno jde podle plánu, tak bych ráda přivítala pana Alexe Burnse, který je generálním ředitelem Millbrook Group ze Spojeného království. Děkujeme, že jste přišel mezi nás a rovnou vám dám slovo. Myslím si, že vlastně už jste měl dobrého předskokana, už eh, jsme všichni rozehřátí, takže vám dávám slovo prosím na 10 minut a poté přistoupíme ke slyšení. Děkuji, já si myslím, že mi stačí dvě minuty. Pouze mám pár slov na úvod. Kolegyně, kolegové, ještě vás poprosím o klid v sále. Děkuji. Já se jmenuji Alex Burns, jak už říkala paní předsedkyně, zastupuji té firmu, která se jmenuje Milbrook Group. My jsme zkušebnou laboratoří pro automobilový průmysl, máme pobočky ve Spojeném království a ve Finsku. Naše firma je nezávislá, a provozuje kvalitní systémy, které jsou také předmětem externího auditu. Millbrook provádí eh, emisní testy už od roku 1970 a také spolupracujeme s dalšími mm, zkušenami, abychom věděli, abychom měli ověřeno, že vlastně všechny ty výsledky testů jsou v souladu s průmyslem. Našim zákazníkům eh, dáváme výsledky testů, jak pro eh, vývoj jejich automobilů, tak také pro certifikaci. Nicméně ty certifikační testy tvoří pouze malou část našeho celkového eh, obratu nebo biznesu. Dále také nabízíme v omezené míře konzultační služby, zejména pomáháme malým firmám, aby pochopili, jaké testy, jaké druhy testů mají podstoupit, aby splnili všechny podmínky, ale ne, nenabízíme konzultace o tom, jak ty testy konkrétně plnit, jak, je, jak, eh, jak tedy dosáhnout toho, aby ty testy, aby těmi testy prošly. Milbrook také se podílí na připravování zkušebních eh, testů, které jsou právě v rámci těch zkoušek v reálném provozu. Například jsme také přispěli ke speciálnímu zkušebnímu cyklu pro autobusy, který se teď používá pro dopravu v Londýně a také pro výrobce autobusů, aby se zlepšila kvalita eh, ovzduší v Londýně. Co se týče certifikačních testů vozidel, tak většinou působíme jako laboratoř, zatímco úřad VCA je technickou zkušebnou a homologačním úřadem. To znamená, že správnost a kvalita testů je předmětem dohledu ze strany VCA. Ehm, to, jak provádíme testy, definuje příslušná nařízení. My jako laboratoř jsme odpovědní za to, aby všechny testy byly provedeny správně a abychom také předložili správné výsledky ale nejsme odpovědní za to, abychom rozhodovali, zda vozidlo je e, schopné toho být homologováno či nikoli. Náš obchodní model je závislý na, nezávi, na nezávislých výsledcích, takže pokud by e, existovala jakákoliv indicie toho, že naše testy nejsou naprosto nestrané, tak by to velice poškodilo naši obchodní činnost. Děkuji, takže nyní se dostáváme k dotazům. Pan Gebrandy. Děkuji, paní předsedkyně, děkujeme, pane Brnce, za vaše úvodní slova. Před dvěma, třemi týdny jsme také navštívili Lucembursko a Německo. Zejména jsme se soustředili na Německo. Já si myslím, že čím dál tím více pronikáme do toho světa eh, schvalování typu a těch homologačních testů. Dokonce jsme mm, i mm, mohli pozorovat, jak takové testy probíhají. Jedna věc, která mě znepokojuje, je celý postup, který se týká schvalování typu produkce. E, říkáte, že to není váš hlavní biznis, ale zajímá mě, zda i vy se zabýváte konformitou těch e, postupů. Ano, je pravda, že také někdy E, vlastně plníme požadavek na ty testy e, konformity výroby, e, třeba u menších firm. A také provádíte i testy in-service konformity, to znamená předpisy, plnění předpisů za provozu. Myslíte si, co by... Ano, někdy to děláme, ale teď už několik let nás, nám to nikdo nezadával. Co se týče konformity produkce, a teď mi prosím, opravte za to říkám, pokud jsem to nepochopil dobře, vypadá to, že většinou je to podle OEM a potom buď technická zkušebna nebo homologační orgán to ještě překontroluje, ale většinu té práce eh, dělá ten samotný výrobce automobilu. Ale jedna věc se nekontroluje vůbec, je to software. Je to tak? Bez mikrofonu, bohužel. Mm. nám přive, výrobce nám přiveze automobil a my tento automobil podrobíme všem zkouškám podle předpisu. Tak já teď nevím, co myslíte tím testem softwaru. Já tím myslím to, že v současnosti to tak, že se dostávají do výroby některá auta, eh, eh, ten výrobce potřebuje schválení a před prvním schválením typu a před chvílí, kdy e, to auto opravdu se dostává na trh, uplyne několik měsíců. V té době se může software výrazně změnit a pak už vlastně po tom schválení typu ten software, tu změnu softwaru nikdo nekontroluje. Nikdo vlastně nekontroluje, zda ten software stále odpovídá předpisům jako ve chvíli, kdy auto bylo schvalováno pro schválení typu. No, já si myslím, že to samé byste mohl říct i o změně hardwareu. Je to zkrátka tak, že výrobce mm, deklaruje, že to, ten automobil, který dodává na trh, odpovídá všem technickým požadavkům, eh, které byly eh, předloženy nebo které byly deklarovány v okamžiku eh, požadavku schválení typu. A podle vašich zkušeností, podle vašich znalostí, nemyslíte si, že tím dáváte příliš nebo hodně odpovědnosti samotným výrobcům i té právní odpovědnosti? No, chci říci, že role výrobce je vlastně obrovská. Je ta odpovědnost. Nemyslíte si, že ta odpovědnost je na nich velká. Nebylo by lepší ten postup změnit, aby byl spravedlivější? Podle mých zkušeností je to tak, že výrobci automobilů ze všech sil usilují o to, aby splnili veškeré předpisy. Mají opravdu těžkou práci, a pracují opravdu usilovně, velice pečlivě a já, nebo nezaznamenali jsme to, že by tuto odpovědnost nějak zneužívali. Já si myslím, že oni svou práci berou velice vážně a zodpovědně. Já se chci ještě zeptat, eh, jak je možné, že jsou tak obrovské rozdíly mezi výsledky testů v laboratoři a výsledky testů na silnicích? Mám pocit, že už také sám vlastně to tušíte několik let. Ano, já vím, a jak jste v tom vystupovali? Například aktivně jste nějakým způsobem informovali příslušné orgány, když jste zjistili, že se zde opravdu rozevírají nůžky mezi těmi výsledky? Ano, eh, my jsme byli požádáni, abychom třeba provedli některé testy, některé zkoušky, které pak se použily pro různé studie. A ukázalo se, že opravdu eh, se zvětšuje rozdíl mezi výsledky emisí, mezi výsledky výsledky emisí eh, v tom laboratorním testu a mezi výsledky jiných testů. A eh, tím vlastně eh, se ukazuje, že ty staré testy byly zastaralé a že se začíná také jde o to, že se změnilo i to, jak řidiči vlastně jezdí. Není pan Salbal. Děkuji, budu mluvit španělsky. Děkuji. Když se podíváme zpět, chtěl bych vědět, kdybychom měli přísnější evropskou legislativu, co by se stalo? Stalo by se to, čeho jsme svědky dnes? Um, Děkuji za tuto otázku. Myslím si, že pokud by se třeba mm, definovaly jiné ty cykly, pokud by došlo k aktualizaci těch cyklů, tak bychom byli svědky toho, že by došlo k dalšímu vývoji automobilů natolik, aby ty automobily odpovídaly těm předpisům. Ehm, vždycky, když je nový předpis, tak je to tak, že ehm, výrobci pracují na vývoji, aby ehm, dosáhli vlastně těch předpisů. Pokud je to naopak, že ten výrobce je vlastně napřed mezi těmi předpisy, tak eh, pak vlastně dojde k rozdílu mezi těmi výsledky a mezi těmi předpisy, mezi praxí a předpisy. Když, eh, nebo kdy jste začal podezírat eh, z používání těchto nelegálních zařízení? Když se objevila ta zpráva, nebo kdy? My jsme o tom neměli žádné indicie a byli jsme šokováni, když ten skandál loni na podzim vypukl. A já jsem také byl šokován, když jsem viděl výsledky, když jsem viděl ty, ta fakta. Eh, ale myslím si, že udělali jsme to, eh, vlastně mysleli jsme si, že je to zkrátka určitý jakýsi chytrý postup výrobců, aby zkrátka na jedné straně splnili předpisy a na druhé straně uspokojili spotřebitele, což je dobrý postup, ale musí to být legální, nikoli nelegální. De la comisión. A myslel jste si, že když tady máme ty návrhy komise, že je zde podle vás nebezpečí, že se tento skandál bude opakovat? Nebo si myslíte, že jsou návrhy komise dostatečně ambiciozní a zabrání tomu, aby se to opakovalo? Já si myslím, že to, že bude schválen eh, test z eh, reálných podmínek a také ten nový eh, cyklus VLTP, že to zcela jistě změní situaci. Výrobcům přibude práce, musí upravit svá vozidla natolik, aby mm, tato, tyto předpisy splňovaly. Ale a samozřejmě zákonodárci musí nadále zůstat bdělí a musí vlastně mm, se zasadit o to, aby, ta, aby i ty předpisy se vyvíjely tak, jak se vyvíjí uh, automobily. Děkuji, nyní pan Kysiky. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, eh, pane Bernci, že jste eh, si dnes na nás udělal čas a děkuji, že vám naše organizace odpověděla, vaše organizace odpověděla na písemné otázky. Já bych se vrátil k úvodní otázce obě, obou zpravodajů, a sice k softwaru. Celý tenhle eh, výbor pro vyšetřování emisí hm, vzniknul kvůli manipulacím softwaru, které byly odhaleny. A vy jste právě říkal, že v oblasti softwaru v zásadě vycházíte, že za to zodpovídá výrobce a ten tedy musí být eh, přes a že ten software eh, musí odpovídat legislativě. U další eh, um, otázek pro tvorbu legislativy je samozřejmě důvěr, důležitá nejenom eh, taková důvěra, ale i kontrola. Můžete vy jako nezávislá zkušební mm, požadovat větší transparentnost softwaru? Měli byste dost expertů? Nejenom eh, proto, abyste hm, tedy mohli důvěřovat, ale abyste také mohli operativně kontrolovat? Um, thank you. Děkuji. Celá ta oblast je dost složitá. Ty... Není to tak, že bychom teď měli schopnosti nebo znalosti, na určité testy, protože zatím vlastně ani ty předpisy to po nás nechtějí, takže eh, ty znalosti nebo ty schopnosti zatím nemáme. Samozřejmě otázkou je, zda se můžeme hm, ty schopnosti nebo ty dovednosti naučit. Pokud tam bude tato povinnost dělat speciální nové testy, tak eh, můžeme najít technická řešení, jak tedy mají ty testy vypadat bude to možné, ale to samozřejmě musí nejprve eh, být eh, jak si motivováno novými předpisy, abychom ty nové věci připravili. To znamená, že dnes eh, byste byli schopni provést takovou softwarovou kontrolu, nebo byste museli takové zdroje zcela nově vybudovat? Protože když to neděláte už teď, tak předpokládám, že si nedržíte 100 odborníků na software, protože by se mohla do budoucna změnit legislativa, takže předpokládám, že byste je teprve museli dát dohromady. Je to tak? No ano, musela by to být určité období, které by umožnilo takovým organizacím, jako jsme my, abychom uh, měli dostatečný, dostatečné odborníky s dostatečnými dovednostmi, aby mohli provádět takové testy. Dobrá, takže teď od tématu softwaru pryč k hardwaru. V písemných odpovědích na číslo 4 eh, uvádíte, že výrobci automobilů možná mohli preferovat některé homologační stanice. Jsou tady eh, různé eh, výklady v jednotlivých členských státech a dále to nekonkretizujete. U předchozího slyšení italského kolegy jsme slyšeli, že existují úplně jiné výklady pro úpravu, pro mm, tedy evropskou legislativu eh, mezi Itálií a Německem se to rozhodně jednotně nevykládalo, ta norma. Máte jiné příklady toho, kdy se evropská legislativa implementuje odlišně? Um, no, my teď zatím přemýšlíme o tom, že by se definoval seznam testů nebo soubor testů, který by uspokojil homologační orgány, aby tedy je to tak, že toto musí být testy, které řeknou, že je to tady schválení typu je platné. V podstatě se jedná o schůzku mezi výrobcem a mezi orgánem nebo mezi zkušební laboratoří. A hovoří se o tom, kolik těch modelů se musí otestovat, než je vlastně to schválení typu dodáno, takže o tom hovoříme. Eh, vlastně tam jsou rozdíly mezi jednotlivými orgány. Nemáme pocit, že by třeba homologoční orgány v členských státech interpretovaly jinak výsledky. Pokud to auto je eh, podrobeno zkouškám, tak my hm, tady předáme ten eh, protokol a potom ten homologační orgán rozhodne, zda tady homologaci udělí či nikoli. Paní Gali, děkuji. Hm, nevadí, že jste mi trošku zmínila mé jméno. Pane Brance, děkuji, že jste mezi nás přišel ehm, do našeho výboru a za informace, které nám podáváte. Já bych se ráda podívala na otázku číslo 6. Eh, tady se vlastně ptáme, zda to auto, které vy zkoušíte, je stejné, jako je auto, které se pak objeví na eh, silnicích. A vy tam říkáte, že vlastně eh, spoleháte na výrobce, že ehm, je to to stejné vozidlo, Můžete nám říci podrobnější informace? E, zda opravdu ten, e, zda ten výrobce nemá určitou, e, určitý manevrovací prostor, aby vlastně to auto po tom schválení typu ještě nějakým způsobem upravil nebo modifikoval? No, ty oblasti, v nichž je možné to vozidlo po schválení typu ještě um, nějak změnit, ty jsou velice omezené. Je třeba možné změnit nahuštěnost pneumatik protože když to auto je ve zkušebně, v laboratoře, tak je důležité, aby ty pneumatiky byly nahuštěny určitým způsobem. A je to vlastně, tam vlastně to, to nahuštění má být maximální, abych, aby se zjistilo, zda ty pneumatiky jsou, zda vydrží, ale vlastně jinak potom v praxi třeba ty pneumatiky jsou nahuštěny jinak. A váš technik třeba říkal, že se může třeba využívat ta nahuštěnost pneumatik na nejvyšší úroveň, že se pak sníží to tření. tak e, myslíte si, že potom opravdu ty úpravy, že to jsou ty konečné úpravy, že k žádným jiným úpravám už pak nedochází vlastně u toho auta, které je v praxi, v provozu? My máme systémy, kterými testujeme auta. Pokud existují určité eh, známé důvody, proč třeba to auto musí být eh, upraveno na ty, na ty zkoušky a eh, třeba pod, vlastně kvůli těm emisím, tak pak se to musí ukázat i v těch výsledcích. No a jaký manevrovací prostor mají výrobci ohledně těch technických specifikací. No tam už ten manevrovací prostor je velice malý. Já eh, upřímně řečeno nejsem úplně odborník na tuto věc. Eh, tam jde třeba o to, jak nabitá je baterie na začátku testu, ale opravdu ty možnosti jsou velice omezené, nějak to upravit nebo nějak to nastavit jinak. No a není to tedy tak, že nakonec to může vyústit v situaci, kdy výsledky vlastně neodpovídají těm skutečným eh, výsledkům v provozu? Cílem je to, aby auto, které prochází zkoušce, bylo co nejpodobnější, nebo bylo co v nejpodobnější situaci reálnému provozu. Takže my tam provádíme určité úpravy, aby jsme zajistili správnost testu, pak třeba tam je určité to nahuštění pneumatik. Eh, myslím si, že s tím eh, lidé souhlasí. Eh, navíc eh, vlastně ten technický výbor eh, s tím souhlasí a pak celý ten systém funguje. Už jste někdy se na vás obrátil někdo, kdo vlastně jeho auto neprošlo? No my neříkáme, jestli auto prošlo nebo neprošlo, my pouze poskytujeme výsledky těch zkoušek a potom, poté vlastně se ten výrobce obrací na Eh, homologační orgán, ale v některých případech je to tak, že jsme vlastně, že, že výsledkem toho testu bylo to, že ten test eh, nedopadl dobře a to auto muselo být upraveno. A eh, obrátili jste se někdy na automobilový průmysl a řekli jste, že vlastně ten, ten model, který vám dali na zkoušky, není ten reprezentativní model? Eh, stalo se to asi před třemi roky, kdy jsem tam ještě nepracoval, eh, respektive tedy slyšel jsem, že v minulosti to, to několikrát bylo asi, asi před 20 lety, že se to stalo, ale není to něco, co by se často opakovalo. Většinou provedeme inspekci vozidla a zjistí, zjistíme, že to vozidlo odpovídá všem předpisům v, té okamži, v tom okamžiku, kdy to vozidlo je předáno na zkoušky. Eh, vlastně je to přímo eh, důležité pro toho výrobce. Děkuji, eh, paní předsedkyně, dneska vám koukám štěstí. Já jsem se s vámi chtěl probrat termín běžné použití, běžné podmínky použití, protože to je takový středobod našeho šetření. V odpovědi na otázku číslo 9 uvádíte, že běžné podmínky použití nejsou dostatečně definovány. Na druhou stranu, od uh, francouzského institutu Ulta Keram eh, jsme například uh, dostali vysvětlení, že to znamená průměrné využití mimo laboratorní podmínky. Takže oni uh, věří, že to je dostatečně jasné. Prostě to, co auto dělá mimo laboratoř. Já bych se zeptal uh, za prvé, Ptali jste se někdy svých národních orgánů na vysvětlení tohoto eh, termínu? Nebo jste dokonce se obrátili na Evropskou komisi, aby vám to vyjasnili? Ne, pokud já to ví, eh, o tom vím. Neptali jsme se na vysvětlení. A upřímně řečeno, není to nic, eh, či bychom museli trávit příliš dlouho času, protože naší úlohou, co by laboratoře, je provádět předepsané testy v laboratoři. Takže uděláme emisní dno test EDC eh, e a oznamíme výsledky. Ano, to je pravda. Ale potom jste také forenská firma. Ne pomoc, abyste pomáhali výrobcům projít testem, ale vysvětlit jim, co je třeba, aby eh, dostali homologaci. A potom váš eh, výklad běžného použití je opravdu velmi důležitý, protože pro, pokud jim jako poradce eh, řeknete, že to auto také musí dodržovat emisní limity, eh, limity v provozu, tak eh, to je samozřejmě pro ně velmi důležité. Já si myslím, že v tomto ohledu my vycházíme z nařízení a řekneme, tohle jsou testy, kterými budete muset projít, abyste získali homologaci v Evropské unii. A ty testy, které musíte mm, absolvovat, je NRDC a do, do budoucna ten druhý. A právě my se bavíme o tom, jak jsou tyto testy definovány. A nebavíme se e, se zákazníky o, o tom širším běžném použití. Protože neexistuje žádný e, regulovaný test, který by řekl, že musíme e, emulovat nebo napodobovat běžné použití. Takže my v rámci poradenství zákazníkům popisujeme, jaké zkoušky budou muset absolvovat, aby dostali homologaci. Ano, ono to všechno eh, nakonec skončí u toho testu, proto jsme tak rychle vytvořili ten RED test. Potom další otázka. Vy eh, neradíte eh, klientům, jak snadněji absolvovat ten test nebo jim projít, což je zcela správné, ale říkáte, že znáte spoustu triků, eh, které lze použít eh, k tomu, aby eh, se ten text absolvoval snadněji. Mohl byste uvést několik takových triků, kdybyste byl takovým poradcem, co byste poradil klientovi? No, upřímně řečeno, my nevíme o celé škále těch triků k obejití těch nebo k absolvování testů. Ta vozidla jsou prohlédnuta. Lze e, modifikovat e, velice omezeně oproti tomu, co se má vyrábět. A potom jsou e, testována velice přesně podepsaným způsobem. Pokud jsou tedy nějaké triky, tak to musí proběhnout už ve vývoji toho vozidla a ne do toho, do čeho se zapojíme my. Nemusíme musíme testovat něco, co už je vyvinuté. Ano, děláme testy na podporu eh, těch, kteří něco vyvíjejí, tak aby oni mohli změnit vyvíjené vozidlo a posoudit, jestli eh, se posunuli správným směrem. Ne, já si myslím, že je poněkud obtížné eh, tomu to uvěřit. Když jsem navštívil jednu z takových zkušeben, bylo zcela zřejmé, že technici, kteří provádějí ty testy, věděli všechno o těch autech, úplně všechno. Všichni víme, že bývalý komisař Potočník napsal eh, v dopisu bývalému eh, eh, komisaři Tajánemu o těch pozměněných autech, že se ví, že jsou auta pozměněná tak, aby snadněji procházela testy. Takže mně je divné, že nedokážete jmenovat několik takových triků. Pro vás je to možná běžná praxe, nejsou to triky, ale tak to zkusím přeformulovat. Ta auta, která zkoušíte, abyste jim udělali homologaci. V případě jízdy po silnici Měla by okamžitě eh, veškeré veškeré předpisy pro provoz sil na silnici? Ano, pokud je tam například eh, příliš vysoký tlak na, eh, v pneumatikách na jízdu po silnici, tak eh, se upravuje ta zkouška v laboratoři. Prostě můžete upustit eh, pneumatiky a potom s nimi jezdit eh, po silnici. Pan Eichhout. Dobré odpoledne, děkuji, že jste mezi nás přišel. vaší odpovědi na otázku 4. Říkáte, že jste byli svědky příležitostně toho, že různé homologační orgány eh, s různé předpisy vykládaly různě a vedlo to k eh, jednému počtu, k různému počtu zkoušek nebo požadavků na certifikaci. Mohl byste toto podrobněji rozvést? Jak, na jaké případy jste narazil, kdy došlo k eh, různému výkladu předpisu? Myslím si, že to hlavní byla ta definice toho nejhoršího případu. Tam je třeba určitým eh, subjektivním způsobem posoudit, eh, jaký typ vozidla v rámci té dané homologace, v rámci, eh, jaká konfigurace toho konkrétního vozidla dosáhne těch nejhorších emisí. Jestli je jistota která ta homologace to je, anebo jestli musíte vybrat tři nebo čtyři, které by, eh, z níž by všechny eh, mohly vést k tomuto nejhoršímu a potom je všechny eh, otestovat. Protože to samozřejmě mění náklady a zejména čas na provedení homologačních zkoušek, pokud musíte testovat čtyřikrát tolik vozidel, protože vykládáte jinak to, co je nejhorší scénář, tak se to mění. Takže homologace se totiž týká eh, více než jedné konkrétní konfigurace vozidla dodané eh, spotřebiteli. Bude se to týkat různých konfigurací, takže v určité fázi musí někdo rozhodnout, jaká konfigurace bude eh, zkoušena aby bylo dosaženo dostatečné jistoty, že všechna ta vozidla pokrytá homologací plní předpisy. A zaznamenali jste, eh, tam, kde jste zaznamenali, že homologační orgány chtějí více eh, zkoušet, myslíte, že dostávají více eh, zakáz, méně zakázek na homologaci? No, já bych si to mohl dovodit, ale nedokážu přesně říci, že oni chtějí více zkoušek a proto si je nevybírají. Musíte se zeptat výrobců vozidel, jak se vybírají homologační orgán. Často podle toho, že je to místní orgán, Často je to vzhledem k eh, času, za eh, který je ta homologační zkouška provedená. Vyberou si často eh, v laboratoř a homologační orgán a tak, aby dostali ten výrobek co nejrychleji na trh. My jsme se ptali výrobců vozidel a bohužel k tomuto se příliš překvapivě pro nás nevyjadřovali. Když jsme eh, navštívili TIF v Německu, eh, tak jsme vedli zajímavou debatu o eh, standardu zlatého automobilu. A pochopili jsme z toho, že mm, je vytvořen test, no, to, to, to je prostě něco nového, Coast down. Co to je? Kdo stanovuje eh, parametry pro takovýto test? My něco takového děláme eh, velice zřídka kdy spíš eh, děláme emisní test na dynamometru. Takže to se dělá běžně v laboratoři. Tam jsou eh, parametry, které jsou vyvinuté právě v tomto eh, takzvaném coast down testu. To dělají jiné zkušebny, které protože jsou vhodněji vybavené. Čili my máme trať, kterou proto můžeme použít v Británii, kde se hodně přeměňuje počasí. A naše tratě poměrně krátká, je nějakých 1,6 km dlouhá. Obyčejně potřebujete eh, něco takového, na něco takového delší trať. Takže eh, se jezdí do Jižní Evropy nebo do eh, Spojených států nebo někam jinam, kde jsou spolehlivější klimatické podmínky nebo počasí, za kterého dosáhnete lepších čísel. Protože my jsme upřímně řečeno slyšeli, že výrobci nakonec eh, určí ty parametry toho testu a vy jako zkušebna musíte použít ty parametry stanovené výrobcem. Je správně, že my dostaneme ty parametry z toho, z toho testu od výrobce? Ne. Ne, ten test je součástí eh, celého, celých homologačních zkoušek. Takže tenhle kouzdan je stejně, stejný jako ten dynamometr. Takže je třeba ho provádět za stejných eh, podmínek. Jako ten emisní test na dynamometru. Takže je třeba ho provést v laboratoři pod dohledem nějaké technické služby, eh, kterou, eh, na kterou dozoruje homologační orgán. Takže je to součást emisní zkoušky. A jaký je tam dopad? Protože víme, že ty parametry mohou být stanoveny velmi dobře. Jaký je potenciální dopad na vaše výsledky v závislosti na, ty, eh, na těch, různých, eh, těch různých testů? No ty výsledky eh, tohoto testu budou ovlivňovat emisní test, ale jak moc? Upřímně řečeno nevím. Vy jste, vy jste říkal, že jsou různé parametry, že stanovujete různé parametry, tak musíte znát jejich dopad. Ne, my stanovujeme parametry, nebo my dostaneme ty parametry, které sami naměříme, a nebo které jsou nám dány. A ty používáme při těch zkouškách. A očekáváme urč- rozdíl v určitých procent, ale nevím, jaké je to rozmezí mezi dobrým a špatným výsledkem. My dostaneme prostě eh, ten, to, to vozidlo, které je předložené, a, a pro, určitý, pro určité e, rozmezí a my to ověřujeme. Ale e, tyto parametry nejsou e, v reálném životě nikdy pravdivé. No to já nevím. To bychom se museli zabývat výsledky sledování z trhu, to, co dělají lidé, kteří testují trh, kteří říkají, že by mělo být možné srovnat ty reálné výsledky s těmi prvotními. Jo, torno novami. Paní Evi. Děkuji. Já se znovu vrátím k otázce Golden Cars. Protože podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí agentura uvádí asi osm různých eh, možností, které mohou být eh, využity při laboratorních testech eh, výrobci automobilů. Jedno jsme zde uvedli, pneumatiky. Agentura pro životní prostředí uvádí další věci, třeba alternátor, používání konkrétních eh, mazacích olejů a tak dále, specifických mazacích olejů. Já chci pochopit, eh, zda je to opravdu správné tvrzení, protože musíme určit, eh, kdo tady lže zda Golden Cars jsou nějakou chimerou nebo zda opravdu existují. To je z mé strany tedy vše. Abych eh, byl upřímný, nemáme žádné konkrétní důkazy o používání Golden Cars. Nevíme, jak to dělají výrobci, jak vybírají vozy, které jsou použity pro homologační testy. Pokud lidé používají tyto golden cars eh, u homologačních testů, tak potom v budoucnosti ty náhodné nebo terénní testy ukáží velké rozdíly. A potom homologační orgán by měl zkoumat důvody těchto rozdílů. Pokud lidé systematicky používají Golden Cars k tomu, aby dosáhli podstatného snížení emisí při homologačních testech, tak se to v budoucnosti projeví. Ano, děkuji. Je smutné znovu použít toto slovo v budoucím čase, protože bohužel o tom hovoříme a víme o tom už eh, poměrně dlouho. Další věc. Vy jste říkal, že ten model pro homologaci musí být eh, co nejpodobnější těm, které se vyrábějí. Když sečteme ty malé rozdíly mezi homologovaným modelem a tím, který se vyrábí, v procentech, kolik to dělá? Kolik dělá ten rozdíl mezi emisemi, které jsou eh, zaznamenány při homologačním testu a těmi, které potom naměříme v reálném použití. Můžete nám dát nějaké procento? Já se omlouvám, jak jsem říkal už předtím, já nemohu uvést žádné číslo. A podle toho, jak nařízení funguje v současné době, tak to vypadá tak, že máme homologovaný model vozidla, potom eh, poté, co dojde k homologaci, tak eh, probíhá dohled nad trhem. To není věc, která zde bude v budoucnosti, to je věc, kterou už máme. Dobrá, děkuji. A poslední otázka. Podle vašeho úsudku hlavním důvodem vysoké úrovně NOx v ovzduší je používání nelegálního softwaru, defeat devices, anebo to, že je možno homologovat vozidla, která dodržují limity pouze v laboratořích, tedy že je to způsobeno těmi rozdíly mezi laboratorními testy a reálným použitím. Já si myslím, že je to ten druhý důvod, kvůli tomu že automobily se používají v celé řadě podmínek, které jsou mnohem širší než ten cyklus. Ten cyklus je teď zastaralý. Prostě nařízení nešlo ruku v ruce s vývojem automobilu. To je podle mě hlavní důvod toho rozdílu, který zde vidíme mezi emisemi, které naměříme při testech NEDC a tedy mezi těmi emisemi v reálném použití. Děkuji, já se mlouvám, přišla jsem pozdě. Měla jsem jiné zasedání. Milbrok v současné době používá systém PEMS. Jaké jsou, jaká je přesnost měření? A jak se díváte na faktor konformity 2,1? Je to podle vás opravdu to nejlepší čeho jsou schopny současné měřící hodnoty, nebo tedy měřící techniky dosáhnout. A potom Jak myslíte, že by se měl zlepšit homologační postup eh, v EU? Jaké jsou podle vás největší nebo tedy hlavní příčiny tohoto skandálu z hlediska homologace? Já myslím, že jsme používali PEMS eh, už eh, několik let. Eh, myslím, že poměrně dlouho trvalo, než jsme dostali spolehlivé PEMS od výrobců. Teď už je to lepší. Myslíme si, že jsou poměrně přesné, takže používáme stejný hardware, jako používáme pro měření emisí, ty dynamometry. Nevím, jak to vypadá v současné době s tou přesnou hodnotou, ale je to přijatelné. Pokud jde o faktor konformity 2,1, myslím, že je to velmi náročné pro výrobce automobilů. Mnohé studie už eh, jasně proukazují, že někdy jsou při reálném použití ty emise až šestkrát vyšší, takže je to velký úkol pro výrobce automobilů snížit to ze 6 na 2,1 a vyžaduje to velkou energii a úsilí, takže je to výzva, Pokud jde o změnu nařízení, aby se zabránilo tomu velkému rozdílu mezi emisemi naměřenými v laboratořích a v reálném provozu, tak eh, tam je třeba zohlednit také teplotu prostředí, délku cyklu Důležité je taky mít eh, určitý, určité dobré rozpětí, pokud jde o teplotu, rychlost a zrychlení. Podívat se na to, co se děje s vozidly. Podívat se také na to, co je rozumné očekávat od eh, výrobců s ohledem na to, jak vypadají ty testované modely dnes a co pozorujeme v reálných podmínkách. Děkuji a teď je druhé kolo otázek a nejdříve má slovo pan Schulz. Ähm, Děkuji vám i já, že jste eh, nám dnes dispozici. Já se ještě vrátím eh, k tomu, co jste zatím o k té e, legislativě dosavadní. Každý, kdo tady byl, říkal, že má určité e, slabé stránky. A že tyto slabé stránky e, tady líšily různé strany různě. To je také zřejmé. Jak jste vy komunikovali, jak s anglickými úřady v posledních letech, tak s úřady na evropské úrovni, když jste zjistili, že něco má nějaké nedostatky, nějaká slabá místa, kde by se dalo něco zlepšit, byla nějaká komunikace? Nebo jste řekli, ne, ta legislativa je tak je, my ji tady provádíme a, a nebudeme se míchat do a, eh, nějakých návrhů na možné potenciální zlepšení. Děkuji. My přispíváme v Británii k debatě o tom, jak nebo kam se má její předpisy ubírat a potom brání zástupci to předkládají tady místním technickým výborům. Obecně my jsme pro aktualizaci těch předpisů tak, aby ty služební eh, cykly byly aktuální, stejně jako řada ostatních. My si myslíme, že NEDC je eh, zastaralý a je třeba ho doladit. Komerčně, upřímně řečeno, my chceme eh, samozřejmě eh, předpisy, které vyžadují víc zkoušek, to je pro nás výhodné. Ale celkově chceme podporovat zdravý automobilový průmysl po celé Evropě. Takže naším příspěvkem k tomu je Eh, dělat taková vyjádření v Británii, která eh, budou podporovat výzkum a vývoj. Investujeme do zkušebních eh, zařízení milion liber, tak aby byla přizpůsobena novým předpisům, jejichž vstup platnost očekáváme. A tímto způsobem podporujeme i průmysl. Děkuji. A když už tady hovoříte o zkušebních zařízeních, tak mám jinou otázku trošku jiným směrem. Jste nebo eh, byl jste někdy eh, schopen eh, provádět tyto testy na vašich zařízeních, nebo jste také byli někdy nuceni částečně nechat provádět testy výrobci? My fungujeme jako laboratoř, takže my provádíme zkoušky na našem vlastním zařízení. My ní zkoušky děláme od roku 1970. Naše eh, zařízení pro eh, zkoušky eh, emisí jsou poměrně stará, takže teď investujeme hodně do nové emisní laboratoře, která bude přizpůsobená novému cyklu, takže modernizujeme zařízení a také, abychom měli větší kapacitu pro průmysl, čekáme větší požadavky na zkoušky. Zároveň také investujeme do přenosných emisních systémů. A vytváříme také trasy pro eh, reálné zkoušky nebo zkoušky v reálném provozu, protože my už teď máme některé eh, reálné schválené trasy pro eh, zkoušky v reálném provozu. A také výrobci si mohou zkoušet u nás na našich zkoušebních trasách na které mohou, a tam mohou vyvíjet vozidla, která splní nové předpisy. Takže my investujeme, investujeme do celé eh, řady aktivit. Paní Šaldemoze. Děkuji, pane Prince, že jste mezi námi. Řekl jste, že když jste se dozvěděl o tom skandalu ve Volkswagenu, takže jste byl šokován. Já si myslím, že u vás určitě pracuje mnoho inženýrů a technických eh, techniků a ti určitě znají všechno o těch testech. Já eh, neříkám, že to je vaše chyba, ale nechápu, jak je možné, že nikde nikdo neměl žádné podezření, že by nějaká firma mohla podvodně používat eh, ty odpojovací softwary. Jak je možné, že jste byli tak strašně, strašně překvapeni? Eh, přece už jste řík, už vlastně v minulosti se o tom hovořilo v USA, že se používaly tyto podvodné softwary. Takže já se ptám opravdu, jak je možné, že vás to tak strašně všechny zaskočilo a překvapilo? <clears throat> Já jsem říkal, že jsem byl šokovan, ne, že jsem byl překvapen. Tak je, mezi tím je rozdíl. Říkal jsem, že jsem byl šokován, protože podle našich zkušeností je to obecně, obecně to platí tak, že v automobilkách, eh, automobilky a jejich inženýři opravdu se ze všech sil snaží plnit všechny předpisy, a snaží se, aby auta, která dodávají na trh, splnila všechny, všechny právní předpisy, které v té době platí. Nebyli jsme tak úplně překvapeni, protože jsme byli obeznámeni s tím, jak se zvětšují rozdíly mezi těmi emisemi při těch testech a e, mezi těmi výsledky v reálném provozu. Jak už jsem říkal, tak vlastně to, to jsme přepisovali tomu, že vlastně ty e, auta se tak rychle vyvíjela. E, ale eh, hovořili jste třeba o tom alespoň interně ve své firmě, že by třeba důvodem by mohl být ten podvodný software? No, obecně, když jsme o tom hovořili, tak jsme se domnívali, že důvodem je zkrátka to, že ty testy jsou zastaralé a že už ne, ne, nereprezentují to, jak eh, probíhá provoz na silnicích. A že tedy přitom se eh, automobilky snaží přinést taková vozidla, která budou splňovat předpisy. Takže spíše jsme si mysleli, že se jedná o určitou odchylku. Dobře, tak, tak tomu bylo v minulosti a dnes zde sedíme nad novou legislativou, snažíme se zlepšit návrh komise. Mě by zajímalo, nebo já si myslím, že by bylo dobré, aby zkrátka všichni jak si změnili um, systém myšlení. Možná by bylo dobré, aby do toho celého systému se přidal prvek určitého um, určité obezřetnosti, určité podezřívavosti, že bychom možná měli více podezřívat. Já si myslím, že, ten, že ty nové návrhy RDE testy, VLTP testy, to zcela jistě situaci pomůže. Dále dozor nad trhem by asi měl být posílen. Už zde byla regulace, ale zatím opravdu ten, ten dozor nad trhem příliš eh, nefungoval. A právě to by měl být mechanismus, který by měl odrazovat eh, automobilky od toho, aby jednali nelegálně. A já si myslím, že většinou chtějí všichni jednat eh, legálně. A pokud eh, bude v tom systému velká pravděpodobnost, že na ty vaše podvody někdo přijde, tak by to mělo být dostatečně silně odrazující před, mm, pravidlo. Eh, na minulých slyšeních nám také eh, řekli zástupci americké agentury EPA, že do těch testů dali určité prvky nepředvídatelnosti. Takže nemyslíte si, že bychom se měli touto cestou vydat i v Evropě? Já jsem, já jsem se na to ptal našich inženýrů a oni o tom vůbec nevěděli, což je tedy poměrně frustrující. Ale myslím si, že zde musíme stanovit určité hranice. Pokud se, eh, pokud se představíte sebe v kůži výrobce automobilu, který se snaží všechny ty předpisy eh, dodržet, tak je opravdu důležité, abychom měli jaksi nastavené hranice pro všechny. Takže auto, Eh, když vlastně to auto zrychluje, tak vlastně eh, přitom má eh, velké emise. Pokud bychom třeba chtěli testovat určitou část, tak nemůžeme očekávat, že výrobce to nemůže očekávat. V USA mají legislativu, která říká, že chtějí čisté ovzduší a teprve z toho vychází další legislativa, že se tomu všichni musí podřídit. E, zde máme schválení typu a pak teprve někde na druhé straně nějaká čistota ovzduší. Neměli bychom změnit ten náš přístup a měli bychom říci, že ten první cíl je mít čisté ovzduší a pak tomu já si myslím, že obě, oba systémy mají své silné stránky. Americký systém klade velkou odpovědnost na výrobce, kteří musí e, prodávat certifikované vozidla, která odpovídají předpisům. A pokud se zjistí, že to tak není, tak eh, jsou tvrdě postihováni, pokutováni. Ale ten systém má i určitou slabinu. Myslím si, že to vede k určité nejednoznačnosti. Ten výrobce vlastně úplně přesně neví, co všechno musí splňovat, jaké předpisy přesně musí plnit. A to si myslím, že pak není dobré pro rozvoj automobilek nebo aut, automobilu. Když to v Evropě máme určité testy a říkáme, tento test, tímto testem musíte projít. A potom, až te, ten automobil se dostane na trh, tak opět vlastně ho můžeme testovat. Je, je těžké říci, že jeden systém je výrazně lepší než ten druhý. No ale možná bychom některé prvky z toho amerického systému mohli přejmout do našeho systému, protože je pravda, že američané odhalili ten skandál a my teď teprve v Evropě na to reagujeme a to bychom také měli vzít v úvahu. No dobře, ale podívejme se třeba na ty jejich eh, zkušební cykly, na, ty, na ten rozsah. Tam eh, já Eh, moc nechápu úplně ani ty parametry toho vlastně neznámého testu nebo toho nepředvídatelného testu. Já si myslím, že je dost obtížné pro toho výrobce, aby eh, dokázal hm, certifikovat svůj výrobek, když vlastně neví, jak bude vypadat ten test. No ale možná by to bylo lepší pro občany a pro veřejné zdraví. Hm, tomu rozumím. Samozřejmě to by bylo záhodno ale zároveň pokud chcete rovné podmínky pro všechny, tak musíte mít jasná pravidla, jasné předpisy a zejména pro ty, kterých se ta regulace týká, aby věděli, na základě čeho budou posuzováni. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane Bernci, to je velmi eh, zajímavé odpoledne i vzhledem k pozdní eh, hodině, to pěkné Eh, rozlišení, eh, kdy říkáte, že jste eh, byl šokován, ale nebyl jste vůbec překvapen. To je zajímavý rozdíl. To se hnedko tady dozvíme něco za retorické figury. Za to vám děkuji. Každopádně já bych se rád zeptal něco k tomu, k té nezávislosti. U otázky 5 říkáte, že by mohl být hm, konflikt zájmu, když byl ještě patřil General Motors. Teď říkáte, že máte eh, kvalifikované zaměstnance. Kolik odborníků ve vašem podniku eh, pochází z automobilového průmyslu nebo potom tam později přechází? Um, vlastně je to tak, že naši zaměstnanci působí eh, v té zkušební oblasti nebo v automobilovém průmyslu většinu své profesní dráhy Naši pracovníci mm, tedy pochází z tohoto odvětví, zejména ti, kteří se zabývají s těmi zkouškami. Mnoho z našich pracovníků pracuje ve firmě Milbrook v podstatě celý svůj pracovní život, což je skvělé, takže já si myslím, že v této oblasti máme dostatečnou erudici. Stačí vám tato odpověď? No otázkou je, do jaké míry může docházet ke střetu zájmu, když bývalý zaměstnanec GM eh, teď najednou eh, dozoruje eh, nová vozidla GM. V politice, když se to týká někoho, tak je tam určitý Mm, určitý střed, kde nikdo nesmí eh, překontrolovat své vlastní eh, výrobky, ale když eh, pocházejí někteří vaši zaměstnanci od výrobců, tak to také znamená, že nesmějí kontrolovat některé konkrétní výrobky. Je tam nějaká taková povinnost, kterou byste si uložili sami sobě? Um, My taková pravidla nemáme. Ale je to zkrátka tak, že výsledky našich testů zveřejňujeme nebo dobráváme k dispozici a naše testy odpovídají e, vysoké kvalitě. Většina našich pracovníků jsou bývalými pracovníky GM, protože General Motors vlastně až do roku 2013 vlastnili naši firmu. Mm, takže teprve ti, pouze ti, kteří nastoupili později, tak jich jsou bývalými zástupci, bývalými zaměstnanci eh, General Motors, ale máme velice takový odolný systém, který sám ještě je auditován externě, máme také laboratoř, eh, takže je zde celá řada eh, mechanismů v celém tom systému, kontrolních a vyvažovacích mechanismů, které zajišťují, že naše výsledky jsou e, správné a neskreslené. A také už jsem říkal, že to je také naprosto zásadní pro dobrou funkčnost e, našeho biznesu. E, musíme mm, nabízet naprosto správné a nestranné výsledky, bez ohledu na to, kdo nás požádá o to proskoušení. Já si rozumím, ten druhý slot. Pane Bernci, K otázce, eh, nebo k odpovědi italského kolegy, eh, nevím, jestli jste tady už byl, který říkal, že odpojovací zařízení eh, se automaticky aktivuje po 22 minutách a tato aktivace odpojovacího zařízení u některých vozidel vede k ochraně, nebo má sloužit k ochraně motoru. Z, vzhledem k vašim technickým zkušenostem, co si myslíte o takovémto posouzení situace? Um, to be honest, I'm reluctant to No, abych byl upřímný, tak já se k tomu úplně nechci tak úplně vyjadřovat. Trošku se zdráhám. Eh, myslím si, že na to nejsem úplně odborník. Možná pokud bych mohl na to odpovědět písemně. Eh, myslím si, že by to bylo nutné pouze, nebo pokud, že bych s tím souhlasil pouze v případě, že výrobce by přesvědčil tu zkušebnu, že opravdu je to naprosto zásadní, anebo že to je vlastně mm, součást běžného, běžné jízdy. Ale je to taková oblast, která není úplně přesně definována. Dobrá, tak eh, já bych eh, se rád dočkal odpovědi vašeho technického odborníka na tuto otázku. Ta odpověď je pro mě velmi důležitá. Možná byste řekl eh, něco od obecnějšího k otázce spolupráce laboratoří. Dobrá, teď odstupme od Brexitu. Hm. Já vím, že chcete odejít z naší pěkné Evropské unie, ale eh, je tady nějaká spolupráce s nezávislými laboratořemi v Evropě, anebo to už dneska neprobíhá? A jestli ano, v jaké formě? A nebo je ta situace eh, konkurence taková, že každý pracuje v laboratoři jenom sám za sebe? Uh, Děkuji za tuto otázku. Já sám lituji Brexitu, myslím si, že do stejně velké míry jako vy. Co se týče laboratoří, tak na jedné e, straně spolu soutěžíme, protože soutěžíme o stejné klienty, ale stejně jako je to v jiných případech konkurence a soutěže, zároveň máme společné zájmy a tím zájmem je také to, aby celé, celý průmysl dobře fungoval. Z toho důvodu se také združujeme v různých e, asociacích a fórech, kde hovoříme například právě o připravované nové legislativě a také se snažíme zaručit to, že náš obor bude schopen reagovat na ten vývoj a že bude nabízet spolehlivé testy, které odpovídají těm novým předpisům. Takže e, zároveň se podílíme na tom, jak, jak to, jak, jaké má být nové předpisy, jaké do, předpisy je třeba Eh, přinést a zda tedy ten obor zkoušek je schopen už na to reagovat a vlastně vyvinout takové zkoušky, které pak vyzkouší ty nové předpisy. Děkuji, nyní pan Zananot. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu Barncovi za jeho velmi jasné odpovědi. Já mám trošku problém. Připravil jsem si celou řadu otázek, ale postupně byly položeny v podstatě všechny, takže já mám teď několik jednodušších. Za prvé, dělají výrobci automobilů nějaké věci, které bychom mohli definovat jako nedovolená zařízení. Například eh, pod 17 eh, stupňů odpojit možnost eh, kontroly emisí, měření emisí. V té diskuzi, kterou jsme zde vedli, jsme slyšeli, že emise jsou vyšší, když je starce zahřátým motorem. Nezdá se vám, že je to trochu v rozporu s takovým naším intuitivním eh, postojem, vzhledem k tomu, že zahřátý motor by měl mít mnohem efektivnější spalování než motor, který teprve startuje. Je to podle vás eh, pravda tohle? Já si myslím, že pokud jde o tu první část té vaší otázky, my nemáme důkazy o tom, nebo v našich testech jsme nezjistili nějaké masivní používání těchto nelegálních zařízení. Takže proto jsme byli tak šokováni, když vypukl ten skandál kolem, kolem Volkswagenu. Samozřejmě známe rozdíly mezi testy NEDC a reálnými testy RDE, ale neměli jsme žádné konkrétní příklady těchto odpojovacích zařízení, těchto nelegálních zařízení. Pokud je ten test, eh, nebo tedy start ze studena za tepla, určitě to vyvolává otázku. Kdyby emise byly mnohem lepší, u toho startu za studena, než eh, u startu se zahřátým motorem. A určitě by si to zasloužilo další šetření. Já nechci se uchylovat k nějakým uspěchaným závěrům, měli by to vysvětlit inženýři. Hm, děkuji. Ještě jedna velmi rychlá otázka. Na těchto slyšeních jsme postupně objevili, jak složitý je systém kontrol a jak je složitý také mechanismus realizace těchto kontrol. Například jedna z věcí, která je překvapivá podle mě, je, že se často používají laboratoře samotných výrobců automobilů a že se tam dělají zkoušky na měření emisí. Podle mě je to trošku v rozporu. Není tam podle vás střed zájmu, že se obratí, obrátíte na laboratoř podniku, který má být při tom testu kontrolován? Jako profesionální inženýr si myslím, že je možné, aby čistní profesionálové prováděli testy dokonce i validovali práci kolegů v rámci jedné společnosti. Já jsem pracoval původně v letectví a tam to tak funguje také. Já jsem byl kvality manažerem, manažerem jakosti a toto byla náplň mé práce. A někdy to nevyvolalo velký problém, že jsem posuzoval hodnocení produktů, které byly používány do letadel, jimiž jsem sám cestoval. Pokud jde o automobilový průmysl, tam máme také systém různých kontrol, kontrolních mechanismů, že laboratoř když patří nějakému podniku a provádí testy, tak eh, musí být tyto testy prováděny pod dohledem. A pokud eh, je tam zajištěna dostatečná nezávislost eh, mezi těmito dvěma subjekty, tak by zde neměl být žádný problém. Teď jde ovšem za to, o to, jak to říci spotřebitelům. V současné době to je poměrně složitý úkol, ta komunikace. Pan Salba Děkuji, paní předsedkyně, pane Barnci. Já bych se ráda vrátil k tomu, o čem zde hovořil Bas Eichhout. Týká se to různých interpretací homologačních eh, úřadů. Na základě té vaší písemné odpovědi, myslíte si, že je zde vztah mezi těmito různými interpretacemi a případy zemí, jako je Lucembursko, kde sice není žádný výrobce automobilů, ale spousta výrobců zde předkládá svou žádost o homologaci, anebo Velká Británie. Tam zase naopak je celá řada výrobců, kteří zde také nesídlí a provádějí tam své homologační procesy. Abych eh, byl upřímný, já úplně nevím, kde si britští výrobci nechávají homologovat svá auta. Já jsem eh, nebyl svědkem toho, že by někteří z nich eh, jeli do Lucemburska. Nevím, na základě čeho se rozhodují. Myslím si, že především jim jde o čas. Mnozí z nich mají velký zájem o čas, aby to bylo co nejrychleji provedeno, protože čas eh, je na trhu velmi důležitý. Viděl jsem příklad jednoho výrobce automobilů, který velmi dbal na náklady, tak ten se rozhodnul podle ceny, ale myslím si, že většinou jde o čas. By mohli ten vůz co nejrychleji uvést na trh. Takže já to chápu tak, že z vašeho hlediska ten rozdíl interpretaci vůbec nesouvisí <clears throat> s tím, jakou zemi si výrobce vybere pro to, aby tam absolvoval ten proces homologace. Já si myslím, že ten nejhorší příklad, který jsem uvedl před chvíli, je ten, že když některý homologační orgán požaduje další a další testování, že by to trvalo mnohem déle, že to může mít dopad na to rozhodnutí protože pro výrobce je důležité, aby se dostal co nejrychleji na trh, co nejrychleji dostal peníze, protože náklady na výrobu automobilů a potom na a jejich e, přechovávání před prodejem jsou velmi vysoké. Děkuji. Myslíte si, že jakékoliv nařízení by mohlo zaručit, že automobilový průmysl bude mít skvělou budoucnost? Já si myslím, že jsou zde jistá rizika pro dýzlový průmysl. Je zde spousta práce, která probíhá v současné době s cílem omezit emise z dýzlových automobilů. A když se podíváte na to procento snižování emisí, to je skutečně obdivuhodné, čeho dosahují výrobci, dokonce tedy i v reálném světě. Diesel má teď problém s image. To je velká výzva, protože se hodně zdůrazňuje kvalita vzduší především ve městech. A když se ohlednete zpět, proč se diesel stal tak populární v Evropě, Šlo tehdy o CO2, o klimatické změny. A pořád je zde ještě velký rozdíl mezi benzínem a dýzlem, naftou, tedy pokud se podíváte na emise CO2. Děkuji, pan Gerbrandy. Mr. Burns, when... Děkuji, paní předsedkyně. Pane Brunce, když jsme začali toto šetření, tak jsem nechápal, proč výrobci automobilů eh, vlastně mění ty systémy v reálném provozu, když už to je v tom autě, proč to vlastně nepoužívají. Ptal jsem se tedy někoho, kdo se v tom vyzná proč se takto chovají ti výrobci automobilů. A on mi řekl, no ty se na to díváš úplně vlastně špatně, úplně vůbec nechápeš, jak přemýšlejí výrobci automobilů. Jediným cílem automobilek, skutečně jediným cílem automobilky je projít ten test RDE, eh, pardon, ten test N, eh, e A poté co to auto vypouští do vzduchu po té, co projdou tím testem, to je jim úplně jedno. Takže to bylo, to byl ten, to bylo vysvětlení tohoto člověka, který trošku znal to zákulisí. Souhlasíte s tím, že toto je opravdu ten hlavní cíl výrobců automobilů? Já sám nejsem výrobce automobilu, takže těžko za ně mohu hovořit. Oni samozřejmě musí dodržovat předpisy, takže musí složit ty zkoušky a musí zároveň vyrábět taková auta, která si pak lidé koupí. Takže já si myslím, že oni jsou motivováni různým způsobem, je tam, jsou tam různé motivace. A eh, pak tedy podle toho jejich inženýři projektují nová vozidla. Dobře, já mám ještě další otázku se týká toho, o čem už jste dnes hovořil. Týká se toho eh, faktoru konformity 2,1. Říkáte, že pro automobilky bude dost obtížné, aby dosáhly tohoto, do té hodnoty. Možná byste to mohlo vysvětlit ještě podrobněji. Myslíte si, že to bude obtížné pro všechny dýzly nebo jenom pro ty menší dýzlová vozidla? Protože ta technologie už existuje. Cena ještě sice možná může být poměrně vysoká, zejména pro ty malosériové e, auta, ale pokud se ta technologie bude používat masivněji, tak ta cena půjde rychle dolů. Můžete tedy podrobně vysvětlit, v čem podle vás spočívá ten problém? Když se podíváte na to, jak vypadají emise, skutečné emise ve skutečném provozu, a porovnáte je s tou eh, mezní úrovní plus s tím eh, faktorem konformity. Existuje také mnoho studií, které říkají, že pokud jsou ty emise v reálném provozu pětkrát, šestkrát větší, tak, tak to tak odpovídá té stávající situaci. Takže pokud je auto, které šestkrát přes, přes, přesahuje limit a teď vlastně chcete, aby aby to bylo 2,1, tak chcete po výrobci vozidla, aby to snížil vlastně z těch 6 na 2,1, což je obrovská technologická výzva, i obchodně komerční výzva vlastně. Takže ta auta pak budou dražší, ehm, nebo pokud tady ten vývoj bude dražší, tak pak zase pokud tam jsou nějaká malá nebo um, levná vozidla, tak ta, pro ně to bude nákladné vlastně, aby zaplatili veškerý tento vývoj a ty změny těch technologií a dodrželi tu nízkou cenu. Ještě pan Erghout. konec. Děkuji. Já možná navážu trošku na tu poslední otázku, abychom se na to podívali tak trošku globálněji. Mě překvapil váš komentář, podle něhož eh, automobilky zkrátka chtějí legálně vyrábět funkčně fungující vozidla. To jste řekl na jedné straně, ale na druhé straně jste sám říkal, že je divné, když ty výsledky emisí jsou vlastně lepší za, při startu za studena, eh, když by teoreticky nebo logicky měly být ty výsledky lepší při startu za tepla. Pokud byste věděl, že z 53 aut, které začalo Německo testovat, 48 mělo lepší výsledky při startu za studena. To je opravdu velice zvláštní výsledek. Tak pak přece vás nemůže překvapovat, že opravdu stále máme určité pochyby, zda automobilky opravdu ze všech sil pracují na tom, aby produkovaly eh, poctivá ekologická auta. Takže jak jim máme důvěřovat, že odvádí poctivou práci? Nebo proč jim důvěřujete vy? Já si vycházím z toho, že já znám ty lidi, kteří tam pracují, eh, také vím, na co se nás ptají a na co se jich ptáme my. A vím, že opravdu usilují o to, aby jejich činnost byla legální. Navíc my testujeme mnoho vozidel v té vývojové fázi. Oni usilují o to, aby ty, aby ty testy, až budou vlastně, pardon, že až budou ta vozidla hotová, aby vlastně prošly těmi testy, aby, aby to bylo v pořádku. No dobře, ale pokud eh, ty emise jsou pětkrát, sedmkrát vyšší, než by měly být, a znečišťují vzduch, tak to je přece nelegální. Já říkám, že ten limit je zkrátka definován zastaralým způsobem. Vycházelo to z cyklu NEDC. No ale to se týká pouze schvalování typu. Tam jde o to, že ta vozidla musí dodržovat předpisy a tam je předpis na emise, limit. Tam jsou emisní limity. No ale ty předpisy se pak interpretují podle požadavků na schvalování typu. O tom jsme už trošku hovořili. Já jsem říkal, že ty stávající předpisy nepředstavují situaci v dnešním světě. No dobře, ale tam přece se říká, že to vozidlo musí dodržovat emisní limity za běžného provozu. A pokud říkáte, že ty předpisy nejsou úplně jasné, tak apelovali jste na někoho v Bruselu, aby ta pravidla vyjasnili? Protože pokud opravdu ty firmy chtějí dodržovat předpisy a vy chcete dodržovat předpisy, tak bych možná očekával i od vás, že budete mm, od Bruselu žádat eh, jasnější předpisy. Já no, už jsem říkal, že se združujeme v různé eh, organizace a združení a usilujeme o to, aby se došlo k aktualizaci nebo k novelizaci té legislativy, protože opravdu tam jsou velké rozdíly mezi těmi mezi tím měřením NEDC a mezi tím, jak vypadá ta situace dnes. Takže je pravda, že ty předpisy musí být novelizovány. Teď k tomu dochází, zatím je to pomalé, ale dochází k tomu. Já si myslím, že asi nejde, že řeknete, dobře, tak tady nám vychází nějaké divné testy, třeba v tom Německu, a řeknete tím pádem, no tak já docházím k závěru, že tedy všichni, eh, všichni dělají nějaké nekalé věci. Jsou zde předpisy a výrobci pracují tak, aby vyhovovali těm předpisům. Pokud lidem dáte předpisy, pokud tomu odvětví dáte určitý předpis, tak pak budou pracovat na tom, aby těm předpisům vyhověli. No dobře, ale my víme, že ten odpojovací software je zakázaný a pokud eh, ten výsledek z testu startu za studena je lepší než eh, horší, jo, pardon, než teplo zastepla, tak je to takové, že tedy to opravdu je velice, velice podezřelé, takže vypadá to, jako že tam je ten software a opravdu sice to nebylo úplně pojmenováno, ale všechno, tak, všechno tomu nasvědčuje. Pokud je to tak, jak říkáte, tak si to žádá další technické šetření, protože jinak je to vlastně je to určitý zbrklý závěr a tak to nemůžeme přece postupovat. Možná tam je nějaké legální vysvětlení, nějaké uspokojivé vysvětlení. Mm, Třeba se výrobci tomu nějak přizpůsobili, ale pokud je to něco nežádoucího, tak pak se tedy podívejte opět do předpisů. A pokud ty předpisy neodpovídají, tak je lepší novelizovat předpisy, abychom přiměli automobilky k tomu, aby se chovaly správně. Protože oni opravdu se chtějí chovat, oni chtějí plnit ty předpisy. A to třeba, co, to, co se stalo Volkswagenu, tak to je pro tu firmu naprostá pohroma. Žádná firma nechce takto eh, skončit, nebo nechce tedy být v takové situaci. Pane Brodce, děkujeme. Už tím jsme se nachýlili k závěru. Velice děkuji za vaše jasné odpovědi, které šly přímo k jádru každé otázky. Myslím si, že to bylo velice užitečné. A jako v tom minulém případě, já si myslím, že možná ještě budeme vám ehm, zasílat nějaké písemné dotazy, takže pokud ještě kolegové chtějí zaslat některé dotazy třeba na základě dnešního slyšení, tak vám upozorňuji, abyste tak učinili do 17. října a uvidíme se všichni zítra v 9 hodin ráno.